Dámy a pánové, začneme, kde jsme přestali dnes ráno, tedy zvláštní zpráva účetního dvora k otázce finančních nástrojů v rozvoje venkova. Spravodajem je Jens Gajer, zodpovědná kolegyně z účetního dvora je paní Kaliulajte, kterou zde vítám a vzhledem k tomu, že chceme za své peníze dostat co nejvíc, rovnou začneme, protože ti nejdůležitější už jsou tady. Paní Kaliulajte má slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci. Vážení kolegové, tato zvláštní zpráva účetního dvora se jmenuje Jsou finanční nástroje úspěšným a slibným nástrojem v oblasti rozvoje venkova, zaměřuje se na otázky finančních nástrojů, jako jsou půjčky a garanční fondy a zda jsou dosti výkonné. Nejprve několik informací na úvod. V době úspor v rozpočtech a dosahování větších investic s menším objemem peněz je naprosto zásadní. Finanční nástroje mají potenciál zlepšit využití nedostatkových veřejných zdrojů tím, že budou financovat další investice ze stejného rozpočtu. Tyto finanční prostředky se očekává, že opětovně využijí prvotní alokace peněz, které se používají pro jejich založení a že budou stimulovat dosažení cílu tím, že budou přitahovat veřejný nebo soukromý kapitál v rámci tzv. pákového efektu. V oblasti rozvoje venkova členské státy vytvořily 11 garančních fondů a 3 půjčkové fondy v období 2009 až 2014. Evropská unie a její členské státy investovaly zhruba 700 milionů euro do těchto fondů do konce roku 2013. Za nové období Evropská komise chce, aby, Evrop, aby členské státy se zavázaly k alespoň dvojnásobnému navýšení využití eh, těchto fondů v klíčových investičních oblastech. Naše tři hlavní eh, otázky pro tento audit byly. Za prvé, zda jsou tyto finanční nástroje za období 2007 až 2013 nastavené a využívány správně. Za druhé, jsou dostatečně výkonné v tomto období. A za třetí, v rámci eh, rámcového programu na rok 2014 až 2020, jaká hlavní vylepšení můžeme Eh, navrhnout. Co se týká těch prvních otázek, eh, v rámci programového období 7 až 13 jsme nezjistili žádný důvod pro vytváření dostatečných, eh, dodatečných fondů. Za další jsme zjistili, že ze strany komise neexistoval dostatečné vedení pro další rozvoj finančních nástrojů. Detailněji řečeno, ten programovací rámec nebyl dostatečně dobře připraven. Znalosti finančních nástrojů pro rozvoj venkova byly hodně omezené a neexistovala poptávka po finančních nástrojích tohoto druhu v této oblasti, jak to potvrdil konec konců i průzkum v členských státech na stejné téma. Poptávka, poptávka po finančních nástrojích v oblasti zemědělství nebyla dostatečně zhodnocena a formální hodnocení ze strany SZP nebyly k dispo, nebyla k dispozici u těch auditovaných členských států, alespoň v některých případech finanční nástroje pomáhaly eh, eliminovat eh, dopady toho pravidla N plus 2, tedy toho pravidla o dekomitmentu. Výhody pro členské státy. Eh, celkové částky by mohly být placeny do fondu předem. Příspěvky do finančních nástrojů v podstatě začínají fungovat v okamžiku, kdy peníze se dostávají do toho fondu, ale zatím se nedostaly ke koncovým příjemcům. Použitelná a, eh, a, a platná pravidla umožňují využití plné eh, zaranč, záruční částky, takže je v podstatě přijatelné, když záruční fond eh, dodává záruky pouze v tom objemu, eh, jako kdyby, rizik, a jako by, kdyby hodnocení rizik bylo na úrovni 100% rizika, což je samozřejmě nesmysl. Jinými slovy, vede to k překapitalizaci finančních nástrojů. 221 milionů euro Eh, bylo vyplaceno do těchto 11 fondů do konce roku 2013. My odhadujeme, že veškeré tyto vydané záruky, zhruba 250 milionů euro, mohly být zajištěny vloženým kapitálem ve výši pouze 50 milionů euro. Jinými slovy, došlo k masivní překapitalizaci těchto záručních fondů, alespoň ve výši 370 milionů euro. Jinými slovy, tento objem peněz byl zmražen bez, jakýchkoliv příspěv, bez jakéhokoliv přispívání do nových politik EU. Často slýcháme, že finanční nástroje musí dělat více s méně penězi, ale ve finále to bylo tak, že dělali méně s více penězi. Když dovolíte, řekla bych vám, jaká je výkonnost těchto finančních nástrojů, co se týká revolvingu a pákového efektu. Zda jsou výkonnější než tradiční grantové programy, nebo ne. Finanční nástroje by měly představovat potenciální eh, výhody eh, v rámci revolvingu a pankového efektu. Předpokládá se, že tyto fondy opětovně využijí tu prvotní alokaci peněz, která se používá na jejich založení a budou stimulovat dosažení cílů politiky tím, že budou přitahovat dodatečné soukromé nebo veřejné investice k 31.12.2013. Ovšem pouze 45% těch 700 milionů euro, co máme ve finančních nástrojích a v jejich finančním kapitálu, bylo vyplaceno koncovým příjemcům. A to tedy jak v rámci půjček, tak v rámci záručních fondů. Tím pádem u garančních fondů ty efekty revolvingu se odhadují na 0,53 a to je nedostatečné. Cílový multiplikátor byl eh, na hodnotě mezi dvěma a 12,5. U půjčkových fondů je ten efekt 0,75 pro ty fondy v rámci tohoto programového období. Členské státy nedělaly dosti na dosažení dostatečného pákového efektu. Došli jsme proto k závěru, že finanční nástroje nefungovaly tak, jak měly a tím pádem neposkytovaly dostatečný potenciál a dostatečné výhody, co se týká revolvingu a pákových efektů. To je částečně kvůli spožděné eh, implementaci a ten nízký multiplikátor je také přímo propojen s tou překapitalizací finančních nástrojů, zejména co se týká těch garančních fondů. Ani komise, ani členské státy nezavedly dostatečné, dostatečně funkční monitorovací systémy a neměly k dispozici dostatek spolehlivých dat, která by ukázala, zda ty nástroje dosahují toho žádoucího revolvingového a pákového efektu. Kromě toho tyto finanční nástroje byly vytvořeny tak, že veřejné peníze mohly pomáhat utrácet další veřejné peníze, jinými slovy granty, a zatímco měli nabízet alternativu vůči grantům. U všech finančních nástrojů implementovaných za období 2007 až 2013 v těch členských státech, které jsme navštívili, účetní dvůr zjistil, že e, pouze žadatelé o grant měli k těmto penězům přístup. Docházelo k tomu, že e, veškeré investice byly z těchto finančních fondů a zbytek byly granty, což je při, přesně proti principům eh, těchto programů, protože rozpočet EU by neměl být jediným nositelem rizika u jakéhokoliv projektu. Co se týká rámce pro období 2014 až 2020, nabízí toto období dostatečné zlepšení? Naše zjištění se samozřejmě týká období 2007 až 2013, ale analyzovali jsme, zda lze zase lze těmto problémům vyhnout v rámci nového programovacího období. Účetní dvůr uznal, že došlo k určitým jasným, eh, jasným zlepšením. Máme povinné ex ante hodnocení nástrojů, máme eh, platební limity, které jsou navázány na výkonnost fondů, a máme více pozornosti ze strany komise. Nicméně naše hlavní obavy e, zohledněny e, nebyly. Riziko překapitalizace stále existuje a výkonnostní podmínky pro dosažení žádoucích revolvingových a pákových efektů sem nejsou zabudovány jako podmínky pro poskytnutí financí. Tím pádem celkově za to účetní dvůr dospěl k závěru, že finanční nástroje byly neúspěšné v oblasti rozvoje venkova, ačkoliv nové programovací období je potenciálně slibnější, bude dosažení žádoucích cílů stále velkou výzvou. Musím rovněž říci, že velmi vítám iniciativu komisaře Hogena, co se týká intenzivnějšího využívání finančních nástrojů. A ráda bych zopakovala, že nejenom více finančních nástrojů, ale také lepší finanční nástroje jsou žádoucí. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Mnohokrát děkuji, to je velmi důležitá zpráva, chtěla bych vám k ní poblahopřát, protože v podstatě eh, s tím jsme měli počítat ještě předtím, než jsme se pustili do EFSI. Víte, že zpravodajem je pan Jens Kajer, takže máte slovo. Děkuji, paní eh, předsedkyně. A já bych se rád připojil k tomu poděkování na adresu eh, paní Kalilajdové a jejího týmu. Takže eh, my jsme již hovořili v této souvislosti také o víceletém finančním eh, rámci. Bylo to v rozpočtovém výboru. Víte, že já tam stejně jako paní Gresle patříme. Hovořili jsme o tom, že jsou nutné další eh, prostředky. Bylo řečeno, ano, my máme finanční nástroje, takže teď je čas na to, abychom rozhodli to, jestli my chceme více nebo méně. To je jedna stránka. Eh, té mince. A druhá strana této mince, kterou jsme se také zabývali, je, jaké lekce, jaké poučení můžeme vyvodit v souvislosti s EFSIS. O, v souvislosti s možnými konstrukcemi, které s tím souvisejí. Eh, paní Kalulajdová tady eh, velmi zeširoka, jak si přednesla tuto zprávu, takže nemusím se k tomu vyjadřovat. Jedná se o 7 miliard euro z hlediska rozvoje jako takového, takže tyto finanční nástroje natekly do této aktivity a e, samozřejmě, že to bylo také prověřováno, také mm, šlo o to, zda je tady určitý potenciál zlepšení z hlediska té současné eh, periody, současného období. Co bylo dále ještě prošetřováno? finančního trhu ve Francii, v, v Litvě, v Rumunsku, v Itálii. Tam jsme eh, zkoumali kreditní fondy, jakož i garanční fondy. A dále jsme hovořili zvláště o eh, Bulharsku a Lotyšsku a mohli jsme konstatovat, že ty fondy nejsou úspěšné. Jako kontrolor si mohl říct, si dobře, alespoň žádné peníze úplně nevymizely a nic nebylo vydáno eh, takzvaně zbytečně. A tak, jak to paní Kalilajdová řekla, tam byl eh, můžeme tam říci, že pouze 1% procento bylo navíc, eh, víceméně vydáno, pak to bylo zmraženo, takže mm, nebylo to k dispozici pro dosažení jiných politických cílů. To je samozřejmě něco, co si e, nepředstavujeme v souvislosti s finanční zprávou, která by byla jaksi přiměřená. Takže bylo nasazeno příliš mnoho prostředků a tyto prostředky nebyly dostatečně využity. Příliš mnoho prostředků bylo dáno do fondů a nebyly e, dostatečně využity. A tady jsou různé důvody pro to nevyužití. Tady bych se chtěl připojit k té výzvě, která tady zazněla ohledně toho, že eh, regulace těch eh, finančních nástrojů nebyla jaksi přizpůsobena těm specifikům jednotlivých zemí a nebylo také přihlíženo dostatečně ke kohezní politice. Takže tady tím se musíme ještě dostatečně zabývat. Také musíme se podívat na to, co by bylo možné ještě upravit, jaké, mm, jak si korekce by tady mohly nastat z hlediska uplynulého eh, období, aniž bychom se museli eh, jak si pouštět do specifických regulací. Co se týče členských států, tak eh, oni přizpůsobili to využití právě proto, aby urychlili využívání. My jsme také konstatovali v rámci zprávy účetního dvora, že členské státy nevyužívaly dostatečně tyto fondy, protože nasazovaly úroky Eh, byl tady problém s úroky. To znamená, eh, tady je N plus 2 pravidlo, to znamená dva roky po alokaci eh, těchto peněz. Šlo to trošičku dál. My jsme konstatovali, že tady to riziko s financováním projektů v rámci finančních nástrojů v některých případech existuje, kdy nebylo vyžadováno kofinancování ze strany státu a my jsme také poukázali s paní Kalulajdovou na to, že tady nedocházelo k dostatečnému revolvingovému efektu z hlediska překapitalizace v podobě tedy soukromých investic. Ty takže leverage efekt, ten pákový efekt eh, z hlediska těch eh, finančních nástrojů nenastal nebo nenastoupil. Takže v konečném efektu musíme říct, že to nefungovalo. Politické důsledky, které z toho já vyvozuji, jsou následující. Co se týče finančních nástrojů, tak neměli bychom je jak si považovat za skutečně to eh, svatosvaté eh, řešení v politickém slova smyslu. Je tady otázka, jak rozsáhlé mají být tyto finanční nástroje a jaké jsou tady potřeby těch příjemců, to musí být přesně nastaveno a zregulováno. My potřebujeme určitě také podněty, pobídky z hlediska financování a také si musíme uvědomit, že tady e, jsou ty takzvané komunity, které byly zvyklé na ty různé granty a subvence. A mm, nyní tady jsou nástroje, které vyžadují vlastně také zpětný tok. To je e, svým způsobem e, významné z hlediska pobytkového efektu. Pobytky musí být zvýšeny a komise musí jak si se stát vůči institucí v tomto smyslu. Eh, komise musí stanovit cíle a standardy z hlediska revolvingových efektů a využívání těchto finančních nástrojů. Musíme také upřesnit ten eh, pákový efekt a musíme také přesně zregulovat závěr eh, toho období, když to období vyprší. A potřebujeme také lepší vlastně mm, určení eh, těch projektů, které potřebují finanční nástroje, které potřebují tedy eh, granty nebo subvence. Já jsem opatrný z hlediska finančních nástrojů. Myslím si, že mohou být také nežádoucí některé dopady. A z mého hlediska Eh, ten, ta zpráva účetního dvoru právě ukazuje, kde to fungovalo špatně a proto komise má možnost toto skorigovat dodatečně. A já myslím, že se vyplatí v té přiměřené době se opět podívat na tu situaci a zjistit, zda v tom období se ta situace z hlediska těch finančních nástrojů pro regionální rozvoj zlepšila. Děkuji. Děkuji takže to je takovým způsobem informace, které vystřízlíme. Eh, je dobré toto vidět a možná, že bychom hned měli dát slovo Evropské komisi, než eh, budeme jaksi se dodatečně dotazovat. Já bych chtěla přivítat zástupce Evropské komise, pana Longo a pana Nislera. Takže kdo z vás začne? Máte slovo. Drahá paní předsedkyně, paní Kalulajte, pan Gajer, síní poslanci a poslankyně výboru. Dovolte mi poděkovat účetnímu dvoru a Evropskému parlamentu za jejich postřehy a doporučení, doporučení, která byla plně přijata, tedy doporučení ze strany účetního dvora na posílení výkonnosti, účinnosti finančního nástroje. Některá z těchto doporučení již byla implementována nebo, nebo se řeší v současné době. Finanční nástroj IRFD e v roce za období 2007 až 2013 představovali relativně nový nástroj a proces určitého získávání zkušeností byl nezbytný eh, ohledně tedy eh, použití zkušeností s použitím eh, tohoto nástroje. Finanční krize hrozila potenciální úspěch, neboť mnoho členských států se ocitlo ve velmi omezené investiční kapacitě. Proto bylo potřeba podporovat členské státy ve využití finanč, využívání finančních nástrojů. Komise pak přispěla k vytvoření příznivějších podmínek v období 2014 až 2020. A v legislativním rámci jako například spolufinancovací eh, sazba, ehm, která je vyšší, různá způsobilost DPH, způsobilost pracovního kapitálu a také možnost používat modely, které už jsou rovnou připraveny k implementaci, které eh, jsou připraveny k okamžitému ehm, použití. S tím, že účetní dvůr vyzývá komise, aby zabránila riziku nadměrné kapitalizace a byly přijaty kroky právě tímto směrem. Hodnocení ex, ex ante nyní je závazné. A metodická příručka o hodnocení ex ante pro finanční nástroj v zemědělství je ve stádiu přípravy. Ta nadměrná kapitalizace byla řešena požadavkem, aby platby v případě finančních nástrojů byly postupně zaváděny na základě dosahování konkrétních výsledků. Monitorování bude řešit klíčové aspekty účinnosti. S tím, že účetní dvůr eh, po nás rovněž chtěl, abychom poskytli členským státům určité pokyny o využití finančního nástroje a nastavování konkrétních standardů pro pákový a revolvingový efekt. I tyto, ty iniciativy, které byly přijaty, jsou následující. Intenzivní propagační a informační aktivita o použití tohoto nástroje v rámci sítí v rámci eh, Výbor pro rozvoj venkova v rámci bilaterálních vztahů s členskými státy. A také organizováním eh, školení, různých aktivit a ucelených pokynů. Memorandum o porozumění mezi komisí a EIB o spolupráci v oblasti vzdělávání a venkova s cílem sdílení zkušeností je další velice důležitý prvek. Pracovní program pro 2014 a 2016 již byl přijat a EIB již nyní dala k dispozici první produkt, což je záruční systém pro členské státy, který měl být funkční od roku od března 2015. A je tu, existuje také jednotná metodická platforma pro finanční nástroje pro období 2014 až 2020. Kromě toho jsme měli také první evropskou konferenci na toto téma, na téma finančního nástroje, která se konala v Dublinu v červnu 2015 s více než 200 účastníky kteří, kteří, mimo jiné i hlavními aktéry v oblasti rozvoje venkova. Budou se konat ty konference v dalších eh, evropských metropolích a máme i dlouhý výčet dalších iniciativ. Problém přechodných pravidel. Tady byla implementována také nová pravidla a přechodná pravidla pro období 2007 až 13, 15 tedy tak nová pravidla jsou nyní přijímána eh, pro s tím, že budeme brát v potaz poučení získané ze stávajícího procesu závěrek. Eh, komise má za to, že právní rámec pro období 14 až 2020 eh, a dodatečné iniciativy komise budou řešit dostatečně doporučení účetního dvora. Cílem komise je zdvojnásobit eh, využívání finančního nástroje, eh, ale je důležité zdůraznit, že volba těchto, těchto, toho, těchto nástrojů implementačních mechanismů náleží členským státům. No, Mnohokrát děkuji. Já bych ještě měla dodatečnou otázku. Co je vaše analýza? Čím to je, že byly ty fondy nasazeny tímto způsobem? To znamená přehnaná kapitalizace, prakticky žádný, žádná páka. Ten, ty, ty prostředky jsou vlastně naprosto bezpředmětné. Komise, komise by měla zajistit, aby k tomu vůbec nedocházelo. Udělali jste něco proto, aby toto drama, drama které se tady rejistuje, eh, jak si se nekonalo? Abyste tomu předešli? Děkuji za odpověď. Yes, thank you very much. I... no, děkuji. Jak jsem řekl, <laughs> zavedli jsme nová pravidla v novém legislativním rámci a teď už je nemožné, aby docházelo ke stejnému efektu nadměrné kapitalizace. Potřebujeme v první řadě hodnocení ex ante, hodnocení potřeb, kdy členské státy mají demonstrovat, mají ukázat, kolik potřebují v rámci z finančního nástroje. A vzhledem k tomu, že převod fondů do finančního nástroje bude postupně zaváděn na základě využití těchto fondů, to znamená, že nedáváme všechny ty prostředky najednou, ale postupně podle v závislosti tedy na jejich využívání. Děkuji. Der Berichterstatter, yes, bitte. Spravodaj, prosím. Děkuji. Co se týče těch obou bodů, o kterých pan ředitel Lonko hovořil, což jsou podstatné body, tak eh, tady eh, je možné jim nějakým způsobem od pomoci. A já tady mám čtyři otázky v této souvislosti, o kterých se ještě dnes nediskutovalo. Chtěl bych se zeptat, zda komise má možnosti review, nějaký revize nebo přeskumu. Eh, je podle toho, ty regulace tady možnost nějakého mechanismu, který by nám eh, umožnil nějakým způsobem přizpůsobit pravidla, když eh, vlastně budeme detekovat určité slabiny? To je první otázka, kterou mám na vás. A druhá otázka. Já vím, že v podstatě komise to míní dobře. U těchto záležitostí eh, se ocitáme v jakési tragické situaci, protože dnes hovoříme o řecké tragédii, eh, že jo, tak tady známe všechny eh, ty ságy řecké. Na jedné straně máme nepostačující regulační systém. To jsme měli v minulém období a tudíž byly věci, které nebyly v pořádku. A na druhé straně když teď zpřísníme ten regulační rámec, tak eh, samozřejmě tady eh, budete reagovat na doporučení dvora, to je také moje politické doporučení, ale jak si ty obce to budou, nebo ti příjemci to budou vnímat jako přehnaná byrokratizace. A ta pravidla budou přísnější a možná dojde k tomu, že ta přitažlivost těch finančních nástrojů bude menší. Máte v tomto smyslu nějaké poznatky ohledně toho, že počet těch finančních nástrojů v tomto období roste nebo klesá v těch jednotlivých regionech? A třetí otázka, to se týká tak trochu nás všech. Tedy je to otázka na účetní dvůr Jakým způsobem můžeme řešit tento problém nebo spoluřešit tento problém s procesem výročních absolutorií? Až dostaneme správná čísla, tak budeme vědět, kolik peněz nateklo z těch finančních nástrojů do těch regionů. Já vítám to sdělení komise, eh, která říká, že Eh, to neznamená, že všechny tyto peníze budou zaparkovány v tom finančním nástroji a budou pouštěny, až když to bude používáno. Takže eh, já bych chtěl vědět, zda účetní dvůr toto zvládne z hlediska kontroly a zda my to budeme moci politicky vyhodnotit podle toho, co nám sdělí účetní dvůr. A poslední Mám ještě jednu otázku, ale tu jsem teď trochu ztratil, takže vteřinku, až ji najdu, tu další otázku. Ne, tak to je všechno. Děkuji. Rektor Longo zu mytologii. Pane řediteli Longo, řecká mytologie a další otázky. Máte slovo. Oui, madame la présidente, euh, nous sommes toujours à mesure dans la... Ano, vážená paní předsedkyně, pokud se tady má objevit nějaký závažný problém, tak jsme připraveni, abychom korigovali a intervenovali tím, že budeme přizpůsobovat legislativní rámec. Samozřejmě to sebou nese eh, změnu toho základního aktu. Takže za pomoci Evropského parlamentu a rady je možné takto postupovat. Ale já si myslím, že musíme hlavně konat, abychom se vyhnuli dramatu a tragédii. Musíme eh, jednat a na, my domníváme se, že v rámci té platformy, kterou jsme vytvořili, budeme mít k dispozici dosti vlivný nástroj, abychom zabránili těm katastrofám a dramatům. My jsme do tohoto nástroje investovali hodně a doufáme, že díky této platformě budeme moci mít situaci pod kontrolou. Je zřejmé, že nechceme navyšovat byrokratickou zátěž. Chceme usnadnit administrativní postupy a z toho důvodu jsme vytvořili ty template, ty vzory, ty modely, které mohou někdo členské státy využívat. A tyto vzory byly vytvořeny v rámci s, eh, s Evropskou investiční bankou a jejími experty. Takže my jsme ochotni předat těm členským státům již předem vytvořené modely, vzory, které jsou velmi efektivní a velmi bezpečné. A je samo sebou, že budeme pracovat na základě osvědčených postupů. Co se týče výkaznictví ohledně aktivit v souvislosti s finančními nástroji, tak tento reporting bude posílen. Budeme mít přesný eh, monitorovací eh, systém a já doufám, že budeme moci uspokojit to, co požadoval pan Gajer z hlediska dat, které by byly jednoznačně sformulovány a které by umožnily vám předávat systematicky informace o využívání těch finančních nástrojů. Děkuji. Kolegy Černecký, bitte. Pan Černecký, prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji i vám, pane kolego, za zajímavou prezentaci. Pan Gajer měl čtyři otázky. Já mám jenom jednu, což vás jistě potěší. Hovoříte o Dublinské konferenci. A informoval jste nás o návrhu pořadu jednání příští konference. Můžete prosím upřesnit, kdy a kde tato konference bude? Děkuji. Dublinská konference, která byla velmi důležitou regionální konferenci, byla jednou z prvních. Ostatní konference, budou, eh, konference se budou konat v Rize, v Rakousku pak, ve Vídni a poslední v Barceloně. A nebo v Itálii. To trošku záleží na disponibilitě, na jaksi ochotě členů, kteří by nás měli podporovat při přípravě těchto konferencí. Po těch třech konferencích budou ještě další konference, nad kterými nyní uvažujeme. Pokusíme se pokryt široký záběr, ehm, jak si přizvat nejdůležitější aktéry v té regionální politice. Ještě bych se chtěl o něčem zmínit, Chtěl bych připomenout to, co řekl pan komisař v rámci Dublinské konference, když hovořil o využití těchto finančních nástrojů. Pan komisař řekl, jsme na začátku velké příležitosti pro rozvoj zaměstnanosti a růstu. Děkuji mnohokrát. Schul. Hvala za besedo, predsednica. Ehm, na začátku by se... Dobrý den. Další kolegyně, prosím. Děkuji vám. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za dobře odvedenou práci. Děkuji také Evropskému účetnímu dvoru za provedenou, velmi dobře provedenou analýzy. Je to velice zásadní analýza, která nám jasně ukazuje, že finanční nástroje nebyly úspěšné v tom předmětném období. Ze situace jasně vidíme, že je potřeba zajistit další změny nastavení finančních nástrojů. A když dovolíte, zdůrazním tři aspekty a položím tři otázky. Je to, myslím, totiž velice důležité téma. Myslím si, že bychom měli zajistit, abychom lépe plánovali. A musíme zabránit přetížení Eh, těchto finančních nástrojů. Nevím, kdo je za toto odpovědný. Vítám povinné hodnocení do nového programového období, ale chtěla bych říci, že abychom dosáhli svých cílů, musíme zajistit, že naše hodnocení bude co nejkvalitnější, ale hlavně realistické. Chci se zeptat, zda na tomto někdo pracuje a jak vypadá spolupráce s členskými státy na toto téma. A dále, zda již třeba máte k dispozici nějaké programy, které by měly toto hodnocení za úkol. Další věc. Usnadnění poptávky po finančních nástrojích, abychom dosáhli jejich lepšího využití. Myslím si, že musíme být aktivnější a musíme zvýšit atraktivitu těchto finančních nástrojů, aby byly atraktivnější než například granty. Ale předpokládám, že toto bude váš úkol do příštího programovacího období. No a nakonec finanční pákový efekt. Nový právní rámec stále nežádá povinnou participaci soukromého sektoru byť bychom touto participací maximálně využili každé euro z kapes daňových poplatníků. Vedlo by to eh, doslova do písmene ke zdvojnásobení dostupných finančních prostředků. Chci se zeptat, kdy tato participace začne být povinná. Děkuji. Pan ředitel. Euh, K prvnímu bodu. Po hodnocení ex ante. Tak eh, tady máme ten orientační dokument, jedno, jedno téma, o kterém se hovořilo eh, v, Dub, v Dublinu. To bylo, jak eh, provést hodnocení ex ante, která by byla dostatečně hluboká a seriózní. Mám tu uh, kopii tohoto dokumentu, pokud vás to zajímá, kde se říká, jak toto hodnocení ex ante bude implementováno s tím, že my pracujeme s členskými státy na základě konkrétních zkušeností, které budou předávány z jednoho státu do druhého, z jednoho regionu do dalšího v případě potřeby. Také jste řekli, že tedy bychom se měli snažit mít nástroje, které jsou, eh, umožňují těm příjemcům snadný přístup. Pracujeme s mm, privátními partnery a děláme vše, co je v našich silách, abychom eh, zapojili jak soukromé prostředníky pro zprávu eh, a šíření tedy finančního nástroje. To je jedna z věcí, které se snažíme prosazovat. A myslím si, že se nám to podaří. Pokud jde o pákový efekt, tak eh, to je určitý kvalitativní, velmi významný prvek, neboť souvisí také s podílem kapitálu ne, jiného než eh, veřejného na těch eh, tedy krocích, které, které implementujete. Takže my eh, teď studujeme a povzbuzujeme možnosti, včetně pomoci Evropské investiční banky, jak přilákat soukromé finanční eh, instituce, které by se mohly účastnit za podmínek, které jsou pro soukromé investory atraktivní, ale které jsou významné také vzhledem k plnění cílu, které jsme si vytyčili. A já vám slibuji, že skutečně um, ujišťuji vás o tom, že věnujeme uh, značnou pozornost tomuto tématu. Je zřejmé, že účast uh, soukromých investorů a um, pákový trh nejsou uh, samozřejmě vždy v rozsahu působnosti všech modalit, proto vám nemůžeme říct, jestli to bude 5% nebo kolik to bude procent ten pákový efekt. To bude záviset na konkrétních okolnostech zavádění tohoto nástroje. Proto nemůžeme ex ante e, předepsat či stanovit nějaký sílový pákový efekt. Ale musíme nechat členské státy, aby rozhodli, jaké jsou cíle, které mohou tímto nástrojem sledovat. Děkuji. Ja, Jens Geier nochmal. Jens Geier ještě jednou. Ještě Mm, k tomu poslednímu prohlášení pana ředitele Longa. To je eh, jasné, to jsem také měl na mysli z hlediska politických doporučení. V té kontrole ex ante už musí být stanoveno, že se dá očekávat jaksi uspokojivý pákový efekt. Není možné abychom eh, v Evropské eh, unii eh, jsme určovali přesně, že to musí být 0,5. Není zaručeno, že se to opravdu bude realizovat. Takže já doufám, že ty výsledky budou dobré. Budu rád, když budeme moci o tom pravidelně diskutovat. Já mm, jsem vždycky rád, když jsou tady optimistická oznámení komise, všem někdy to nedopadá tak, jak si přejeme. Takže měli bychom zůstat v, úzké, eh, v úzkém kontaktu. V každém případě v budoucnosti se tím budu velmi precizně zabývat v souvislosti s procesem absolutoria. Teď mě napadla ta čtvrtá otázka. Jak to eh, vypadá s těmi zmraženými prostředky, nevyužitými prostředky? Co se s nimi děje na závěr nebo co se s nimi dělo na závěr toho předchozího období. Já mám určité tušení, ale eh, byl bych rád, kdyby odpověděla komise. Pane Longo, ještě další věc. Můžete nám dát nějaké informace ohledně toho, zda stoupne počet těch finančních nástrojů v těch regionech, nebo to klesne, nebo to bude na stejné úrovni jako v předchozím období. To by mě zajímalo, protože to je důležité z hlediska politického vyhodnocení. Eh, chtěli bychom vědět, zda skutečně to představuje zvýhodnění či nikoli. A já bych se k tomu chtěla připojit v této otázce pana Gajera. Takže co se děje s těmi zbývajícími penězmi? Eh, účetní dvůr říká, že nevyužité zdroje mohou být přeprogramovány nebo mohou být nasazeny v jiných formách. Bylo by dobré zjistit, o jaké formy podpor se tady jedná, jestli je to 50 eh, milionů eur, které tady zbývají. Pokud tady je ta regulace N plus 2 a pak je ještě eh, další možnost, jak se změnit směr toho financování, to by bylo dobré zjistit. Mohli bychom získat nějaký seznam toho, na co byly ty peníze využity Eh, bylo by dobré, kdyby tady pan ředitel Longo nám na to odpověděl a pak eventuálně paní Hejdová. Děkuji. Ještě opakuji. Co se týče nadměrné kapitalizace, to znamená těch zmrazených částek, tak jak to proběhlo v minulém období, tak my jsme změnili pravidla. Ten právní rámec byl změněn když budete programovat 500 milionů euro do garančního, z garančního fondu, tak postupně bude docházet k tomu transferu těch 500 milionů. Nejdříve to bude 50 milionů, jakmile těch 50 milionů bude využito, tak ehm, zase může docházet k dalšímu transferu 50 milionů. Ale není možné nasadit jednorázově těchto 500 milionů do toho záručního fondu. Takže eh, tím se můžeme vyhnout tomu fenoménu, který jsme zaznamenali v minulém období. Naším cílem našeho působení je dosáhnout cíle to znamená zdvojnásobit finanční nástroj v porovnání s předchozím období. Snažíme se velmi intenzivně o to a doufáme, že se nám podaří dosáhnout tohoto cíle. Ale je samozřejmé, že k tomu potřebujeme spolupráci některých členských států a hlavně vůli členských států. A z tohoto důvodu doufáme, že členské státy se budou moci lépe jak si seznámit s těmito finančními nástroji, které na první pohled vypadají velmi obtížně z hlediska administrativní konstrukce, ale my jsme zcela přesvědčeni o tom, že tyto e, nástroje zajistí velké výsledky. Takže snažíme se poskytovat pomoc těmto členským státům a doufáme, že se nám podaří zajistit úspěšnost těchto finančních nástrojů. Doufám, že jsem zareagoval na všechny otázky, na něco jsem možná neodpověděl. Já jsem nepochopila, co se děje s těmi penězmi, které byly zmraženy. Kolik a co z toho bylo pak zafinancováno? Co se týče garančního fondu 2007 až 2013, tak ten byl skutečně vyčerpán, byl použit ale pokud tam něco zůstalo, tak se to může převést jako finanční nástroj pro ty členské státy, které to vytvořily. Takže vlastně tento fond eh, funguje i po skončení toho programačního období, ale za podmínky, že byl skutečně využit. Například pokud došlo pouze k zmražení těch peněz, tak samozřejmě tyto peníze nemohou být deklarovány jako výdaje. A v takovém případě tyto peníze nemůžou zůstat na úrovni členského státu. Teď jsme v závěru toho období, takže my nevíme, paní předsedkyně, kolik kolik částek, kolik peněz zůstane a kolik peněz nebylo využito a jaká část nemůže být deklarována jako výdaj. My teď dostáváme vlastně mm, eh, hlášení eh, o výdajích k 31. prosinci takže eh, minulého roku, takže teprve za 12 měsíců budeme vědět, jaká byla přesně ta situace, to znamená až po dokončení těchto programů. Já jsem to tedy nepochopila. Možná, že pochopím eh, více vysvětlení paní Kalulajdové. Prosím. Thank you. I have to say that... Děkuji. Dlužný, dlužno říci, že není přesně jasné, co, k čemu dojde při té závěrce, když akceptujeme, že pokud záruční fond je použit, tak může být případně převeden potom do dalšího období. Ale co to znamená, že byl použit? V současné době, řekněme, že je tam 5 milionů eh, záruka v tady v hodnotě 5 eh, milionů, ale běžně pro záruční fondy bude vysoká míra rizika, třeba 20%, že se využije ne 5 milionů, ale 1 milion. A já nevím vůbec přesně, jak se to pak bude vypočítávat. Takže Omlouvám se, ale nejsem schopna tento dotaz příliš jasně zodpovědět, ale pochybuji, že to tak tímto vyřešíme. Kromě toho ne všechny členské státy zavedly finanční nástroje do nového programovacího období pro rozvoj venkova, protože zatím nepochopili, k čemu dojde při, tom, při té uzávěrce a přitom by to rádi věděli, aby Eh, měli větší jistoty, aby vznikaly zajímavější finanční nástroje, ale zatím to nevypadá příliš povzbudivě, navzdory tomu, že komisař Hogan správ, správně a náležitě podporuje finanční nástroje, protože eh, daní poplatníci by byli rádi, aby dobře fungovali, ale členské státy zatím neprovedly eh, příslušné přípravy na radikální navýšení využití těchto fondů. Ty říká se, že to je testovací období, ale ono to tak není. V roce 2006 finanční nástroje již se již s nimi počítalo, takže to vlastně běží poměrně už dlouho. Pokud budeme mít tudíž silný po, po strategický politický podnět, tak se to může posunout, ale k tomu je zapotřebí, aby komise finanční nástroje aktivně propagovala. Ehm, pokud se odloží část peněz na rozvoj venkova k, eh, na, za účelem finančních nástrojů, tak eh, to bude asi nejvhodnější. V opačném případě zemědělský sektor je zvyklý na dostávat granty a je těžké ho eh, odvyknout z grantů na půjčky a záruční systémy, protože granty jsou samozřejmě jednodušší. Není to jako politice soudržnosti, kde je vždycky snadné najít někoho, kdo zatím nemá evropské peníze. Tady je relativně málo, třeba malé a střední podniky, eh, které se mohou hlásit, kteří, kteří už by se nemohli hlásit o granty. Většina eh, žadatelů už granty dostává. Takže pokud nebude nějaký závazný efekt, tak pak nevím, proč by členské státy eh, měly znepokojovat Eh, své zemědělce, aby se víc eh, používaly tyto peníze. A já myslím, že pokud, my jsme se ptali těch, kdo připravo, připravovali, ehm, proč, v čem byl problém, nebyla to byrokracie, ale byla to skutečně poptávka. Mělo se za to, že není dost poptávky, proto nevytvořili tu, eh, ty, ten systém. A ptáte se také, jak to bude v kontextu ročního absolutoria. Ono nebylo úplně jasné z účetnictví komise, kolik těch peněz jde považovat za průběžné a závěrečné platby. A účetní dvůr na to upozornila, komise nyní má systém, pomocí kterého už lze koncem roku stanovit, jaká byla úroveň pladeb do finančních nástrojů. Je to tam oddělení, oddělené za tímto účelem. Takže ten počet už je k dispozici a e, účetní dvůr ta čísla prověřuje v rámci svého auditu. A ty roční zprávy o aktivitě, jak lze očekávat, budou zmiňovat ty stávající částky, které každoročně jdou do finančních nástrojů. Myslím, že to zdaleka není nemožné. Byla to také otázka o povinné účasti soukromého sektoru, jestli to může pomoci. Myslím, že by to mohlo hodně pomoci, pakliže způsobilost eh, bude záviset na eh, soukromém pákovém efektu členských států samotných, tak pak bychom jistě asi byli svědkem většího pákového efektu. A v nepravděpodobném případě, kdyby skutečně eh, tyto nástroje vý, měly výraznou poptávku, výrazně by zahájily, tak je důležité, aby členské státy vytvořily rozumný menší počet takových fondů, které by byly dostatečně velké, aby nebyla spousta malinkých fondů, což by jen vedlo k vysokým správním nákladům a hrozilo by, že ty prostředky nakonec se ztratí. Takže děkuji za pozornost. Also ich bin jetzt doch beunruhigt. Tak jsem přesto znepokojená. Pane Longo, to nám musíte ještě napsat. Jaká je tady odpověď komise? Nevyužité prostředky mohou být reprogramovány a nasazeny jinak. Jak to bylo v roce 2014? Sice ta zpráva se vztahuje na rok 2013. Jak se to odehrávalo v roce 2014? A co se stalo s těmito finančními prostředky? Eh, bylo by dobré, aby i zpravodaj se tímto zabýval. Jde tedy eh, o tuto odpověď v rámci té šestky toho eh, sdělení komise. Takže my bychom prosili o písemnou odpověď na tuto otázku, protože to musíme vědět. Musíme vědět, co se stalo s těmito penězmi. A není vyloučeno, že ještě pošleme několik dalších otázek. Děkujeme tedy za vaše odpovědi. Nemám další otázky. Děkuji vám, děkuji za, tu, za představení vynikající zvláštní zprávy. Ehm, nesnažila jsem se natahovat uměle tu diskusi. V každém případě je stračné díky za všechno, co jste nám sdělili. Také děkuji paní Kersty Kaliulajdové. Uvidíme se na podzim a přecházíme nyní na další bod na pořadu jednání. Jedná se o veřejné slyšení. ohledně využívání fondů EU ve členských státech v partnerství se společnostmi usazenými mimo daný členský stát. Spravodajem je pan kolega Čarněcký. Já vás chci informovat, že pak musím na chvilinku odejít, ale pan Vogn tady bude fungovat místo mě. My teď připravujeme panel, takže ještě na chvilinku vás prosím o pár minut, než se tady usadíme a pak budeme pokračovat. Herzlich willkommen zu uns. Srdečně vás všechny vítám na tomto slyšení o využívání prostředků EU. Srdečně zde vítám řečníky pana Nýslera z DG Regio, pana Jeržiho Drožže, bývalého velvyslance eh, Polské obchodní komory a Ešter Vitalioš z Maďarska. A pak je zde pan Ackerman z Blomayer Sands. Pan zpravodaj pro toto slyšení je pan Čarnecký a rovnou dostává slovo. Prosím. Uh, thank you much indeed, uh, Madam Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem z Polska a tím pádem logicky budu hovořit polsky. Obdrželi jsme a stále dostáváme celou řadu zpráv a signálů od společností, a to platí pro Polsko, pro můj stát, i pro celou řadu dalších států v naší části Evropy, abych tak řekl, to znamená mezi novými členskými státy. Malé a střední podniky a dokonce i některé větší podniky nám říkají, že mají dojem, že fakta a čísla jsou pro Evropu důležitější a že pokaždé, když oni, tady ty firmy, žádají o nějaké finance z EU, tak nikdy ty finance nedostanou. Zatímco ty tendry vyhrávají stále častěji společnosti z té EU 15. Jsou zde dva příklady fondů EU, které mají bojovat proti nezaměstnanosti v Polsku mimo jiné, přičemž 50 prostředků z tohoto fondu šlo právě do EU 15. Což vytváří tak trochu dojem nespravedlnosti. A dělá to dojem, že fondy EU se v podstatě vracejí do rukou čistých přispěvatelů. Jen tak mimochodem bych vám rád řekl, že fondy EU, které mají bojovat proti nezaměstnanosti, jsou čtyřikrát nákladnější než například běžná školení pro nezaměstnané, která pořádají místní úřady práce. Rád bych také řekl, že mezi první stovkou příjemců fondů pro inovace a hospodářství, to znamená fondů, které se mají dostávat eh, ke společnostem, které vykazují inovativní řešení eh, hospodářských problémů. Jedna čtvrtina, konkrétně 24 společností z té první stovky, pochází ze zemí EU 15 první dvoustovce stejného seznamu je to 44. Takže vidíme, že v podstatě každá pátá společnost z tohoto seznamu pochází z EU 15. To znamená, jenom u tohoto konkrétního programu Máme nějakých 600 milionů plus minus euro, které proudí do rukou společností mimo mou zemi. A já si myslím, že toto je problém. Je to dosti kontroverzní problém, a to ještě jemně řečeno, protože naše místní společnosti nejsou žádným způsobem horší než ty ostatní. A navozuje to dojem, že společnosti a firmy z EU 15 jsou zvýhodňovány na úkor společností ze zemí, kam ty peníze ve skutečnosti mají proudit. A to tak trochu podporuje euroskepticismus. Nechci zdržovat sáhodlouhými projevy. Nicméně dodal bych pouze ještě tolik, že zde existuje obrovská disproporce mezi počtem veřejných eh, zakázek, které v Polsku vyhrávají zahraniční firmy, zejména z EU15, a mezi veřejnými zakázkami v EU15, které vyhrají polské firmy. Tam je obrovský kontrast, obrovská disproporce. Dovolte mi uvést pár čísel za rok 2014 polské firmy vyhrály tendry v zahraničí ve výši těsně nad 300 milionů euro. Za stejné období zahraniční firmy většinou z zemí EU 15 vyhrály veřejné zakázky hodnotou víceméně 3,5 miliardy euro. Takže to hovoříme o nějakém zhruba 12 násobku. A tato situace představuje něco, co se může nadále vyostřovat a může to vést k skutečnému rozštěpení, k vytvoření propasti mezi bohatými zeměmi, čistými přispěvateli, a mezi zeměmi chudými, mezi které se Polsko počítá a je jejich zástupcem. je to, pokud vím, šestá nejchudší země v EU, jako, podobně jako Rumunsko, Bulharsko, eh, Maďarsko, Litva a tak dále. Není to tedy jenom otázka peněz, je to otázka sociální a je to téma, které minimálně u nás doma začíná být velice kontroverzní. Ani ne tak na politické frontě, ale mezi firmami, které nedovedou pochopit, proč za poslední roky dochází k tomu, že krachuje tolik polských společností, mimo jiné například, že nevyhráli e, tendry na stavbu dálnic v Polsku. Děkuji. To je velice zajímavé, protože existence jednotného trhu a Evropské unie v podstatě za, zakládá na otevřenosti a veřejné zakázky k tomu patří. Nicméně to jistě probereme. Jako prvnímu dám Slovanu Nýslerovi z DG Regio, který bude hovořit o strukturálních fondech EU. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, a přeji dobré odpoledne všem dámy a pánové. Pokusím se přistoupit k této otázce kdo jsou příjemci Fondu pro regionální rozvoj eh, od roku 2004, kdy se připojili k EU středo- a východoevropské země. A pokusím se tuto analýzu provést v několika krocích. Začnu nejprve tím, že bych vám připomněl základní čísla. Podíváme-li se na stávající rozdělení mezi EU 15 respektive podíváme-li se na podíl eh, příspěvku ERDF oproti EU13, vidíme, že o trošku víc peněz teče do té EU13. Nicméně tolik na první pohled. Podíváte-li se na to, co to znamená, je potřeba se na ta čísla podívat zblízka a zohlednit pomoc per capita to znamená na jednoho obyvatele dané země. A tady už vidíte jednoznačně, že podpora, která jde do EU13, je velmi výrazně vyšší. Porovnáte-li čísla, průměrná míš míra podpory 250 euro v EU13 versus zhruba 60 euro v té EU 15, což znamená, že je zde intenzita pomoci, která jasně ukazuje, na co se investice z regionálních fondů zaměřují. Ještě jasnější to je, podíváme-li se na tento snímek. To znamená, kdy si porovnáme eh, celou věc s úrovní HDP to znamená úroveň rozvoje dané země. A zde vidíme, že na té pravé straně grafu ten zelený sloupec to je úroveň zhruba 2,5% jakožto průměr EU13, což představují příspěvky v Eh, těchto členských státech. A co se týká EU 15, ta je mnohem bohatší než EU 13, nicméně tam ten podíl je zhruba 0,2 HDP. Tak, podíváte-li se na jednotlivé konkrétní státy, uvidíte, že některé dostávají daleko vyšší podporu, například Maďarsko 3,5%, to je úplně na první příčce tohoto seznamu. Možná vás překvapí, proč Rumunsko a Bulharsko nejsou dál napravo v tom grafu, nicméně to lze vysvětlit tím faktem, že se k Unii připojili teprve v roce 2007, a e, nejprve podléhaly takzvanému zaváděcímu režimu, to znamená, že ty úrovně podpory se během prvních tří let teprve navyšovaly. A tím je vysvětleno, že za to celkové období nejsou tyto země na špici. Ten obrázek by rozhodně vypadal jinak, kdybychom e, počítali e, do tohoto asistenčního období všechna ta léta daného programovacího období. Samozřejmě je také velice důležité podívat se na to, co ty peníze vlastně znamenají v kontextu národní situace. Strukturální investiční fondy, a toto jsou čísla za období 2011 až 2013, představují velice důležitý podíl veřejných investic ve středoevropských a východoevropských státech a to až na úrovni 85% v případě Slovenska, ale i z hlediska průměru, pokud bychom si to měli zprůměrovat, tedy ty země na levé straně tohoto grafu, bylo by to zhruba 50%. Případ Rumunska a Řecka vás zde možná také trochu zakročí, zaskočí, že ty státy nejsou tak vysoko na tom žebříčku, ale to souvisí se specifikami těchto států. Totiž v těchto státech existuje stále dosti vysoká míra eh, podílu veřejných podniků. A to tady veřejných podniků neprivatizovaných v porovnání se zeměmi, jako je Slovensko. A investice do těchto podniků se počítají jako veřejné investice, to znamená, že ten podíl, který dostávají z politiky soudržnosti, se dá být o něco nižší. Nicméně zde vidíte také tu signifikanci toho, co znamená politika soudržnosti. A vidíme, že eh, je to naprosto jednoznačné. Tedy, kdo hlavně požívá příspěvky z politiky soudržnosti? Je, myslím, evidentní, že země, které dostávají Ehm, peníze z fondu. A teď je otázka. Dochází k nějaké návratnosti ku prospěchu EU 15. My jsme zjistili, a já vám to za chviličku vysvětlím, že tomu tak je. To znamená, určité výhody pro EU 15 zde jsou. A to v podobě eh, různých eh, spilloverů, takzvaných. Jednak prostřednictvím eh, prostřednictvím smluv, které byly uděleny e, firmám z EU15. Ta polská studie, pokud já vím, hovoří o objemu 5% finančních prostředků ve fondech z Polska, což byly tedy peníze, které e, nakonec získaly firmy z EU15, ale podle našeho vlastního výzkumu bylo zjištěno, že co je možná ještě důležitějším aspektem této otázky, je ten obchodní spillover, Jinými slovy, máte investice v nějaké zemi, které zvyšují životní úroveň tamní populace, ale tím pádem zvyšují i poptávku, což vede k vyšším importům, k vyššímu dovozu a z toho zase profitují země EU 15. Vybrali jsme si zde příklad Německa. Chceme na tom trošku celou věc ilustrovat. Například tedy E, vztah Německo-Polsko. Od roku 2004 do roku 2014 jsme zaznamenali, že podíl vývozu do Polska narostl z 2,6% na 4,2%, tedy podíl v té celkové hodnotě vývozu z Německa. A to je signifikantní nárůst. Je rovněž potřeba si uvědomit, že celkový objem e, německého vývozu rostl v tomto období. Což znamená, že se skutečně jedná o dosti význačný objem. Z tohoto grafu rovněž ale zároveň vyplývá, že krize e, tak nějak e, tento růst změkčila. V prvních letech vidíte, že ten nárůst byl dosti značný, teď to v podstatě stagnuje a je to stabilní, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Ale to byl, byla skutečně velká změna, kterou, na kterou lze poukázat. Ovšem na druhou stranu vidíte také, že Polsko, když teď má tedy vyšší úroveň příjmů a tím pádem také diverzifikovanější strukturu poptávky, neimportuje pouze z EU 15 a z Německa, byť tedy e, podle tohoto grafu vidíme, že podíl dovozu do Polska z Německa je zhruba nějakých 27%, což znamená více než čtvrtina veškerých dovozů Eh, do Polska pochází z Německa, ale dochází tam k mírnému snižování za období 2005 až 2014. A to lze velice jednoduše vysvětlit. A to tak, že podobně jako ve všech ostatních eh, zemích EU, i Polsko dnes více dováží ze zemí mimo EU. Jinými slovy, dovozy z Asie, z Číny a tak dále narůstají. A to i co se týká podílu na dovozu do Polska. A to vidíte na tomto grafu. EU e 15, tam ta čísla klesají a pro zbytek světa naopak ten podíl na dovozech roste. Nicméně to je takový všeobecný trend, který vidíme ve všech ostatních podobných případech. Takže, kdo požívá tedy e, těch prostředků z politiky soudržnosti ve finále. My jsme přesvědčeni, že ano, určité výhody pro EU 15 zde jsou. A to jednoznačně mimo jiné také v důsledku obchodních toků, které jsou podporovány rozvojem, dalším rozvojem členských států, tedy konkrétně těch, na které cílí prostředky z rozvojového fondu, jak už jsem říkal. Nicméně je nutno také zvážit, že se zvyšuje podíl dovozu ze zbytku světa a e, jenom abych vám řekl nějaké číslo, my jsme si vyzkoušeli takovou simulaci v rámci našich makroekonomických modelů, přičemž investice v Polsku by mohly vygenerovat zhruba 0,2% nárůst německých vývozů do Polska za rok. Což znamená, že to je i takto zcela signifikantní číslo. A teď tedy několik slov závěrem. Nebo respektive nejprve, kdo požívá hlavní výhody z politiky soudržnosti. Tady je potřeba zohlednit celou řadu faktorů musíme se ptát, kde se peníze z politiky soudržnosti investují, kdo jsou ty hlavní země, které z tohoto benefitují, jaké jsou obchodní toky, které jsou tím vyvolány a jaké jsou dopady těchto obchodních toků v jiných členských státech. Nicméně je potřeba rovněž se ptát na náklady na politiku soudržnosti, jinými slovy, je potřeba vybírat peníze od daňových poplatníků v Evropě a dávat je k dispozici Evropské unii. Na to, aby tato mohla financovat politiku soudržnosti. A to znamená vyšší zatížení čistých plátců. To je potřeba zohlednit. A pakliže všechny tyto faktory zohledníte, tedy všechny ty faktory, které dokážeme podchytit v nějakém ekonometrickém modelu, pak dospějete k obrázku, který vám říká, že jednoznačné a výjimečné výhody politiky soudržnosti jdou do rukou zemí, pro které ta politika je určena. Podíváte-li se na úplně levou stranu tady toho grafu, vidíte tam jasně, že růstový dopad eh, politiky soudržnosti v zemích jako je Lotyšsko, Maďarsko, Polsko je více než 4%. Podíváte-li se na pravou část grafu, a podíváte se na Itálii nebo Německo, což jsou čistí přispěvatelé, tak tam vidíte, že pro Německo například, to je úplně vpravo, v podstatě ten sloupec už ani není vidět e, v tomto měřítku. Máme velice mírný, celkově pozitivní příspěvek tohoto cyklu, což lze, e, což lze e, atribuovat zejména té obchodní bilanci, té eh, vývozně-dovozní bilanci. Takže kdo prospívá z této politiky, jsou to při, státy příjemců. Nicméně prostřednictvím obchodních vztahů se určitého pozitivního efektu dostává i v zemích, které jsou více rozvinuté v rámci EU. Teď se dostávám eh, k časovému rozměru v tomto celém. To je, myslím, také něco, co bychom měli, eh, co bychom měli zohlednit. Toto je souhrn toho, co se dělo s investicemi do politiky soudržnosti za období 2000, 2014 až 2023. To znamená, toto je prognóza. My jsme vytvořili simulaci na základě jednoho modelu, který používáme. Je to model Quest. Tento model se eh, nepoužívá pouze pro simulaci růstu HDP. Vidíme zde velice silný dopad jiných faktorů, například eh, produktivita. Vidíte, že v té prognóze produktivita roste ještě silněji než HDP, rostou objemy investic, roste e, úroveň platů. To znamená, dochází k výraznému růstu všech těchto indikátorů, a to v oblasti mezi 3 až 4 procenty. A kromě toho, podíváte-li se na jaksi vzdálenější budoucnost, to znamená po roce 2023, vidíte, že většina těchto dopadů je trvalá. Jinými slovy, vytvořili jsme novou situaci, kdy více či méně jsme povýšili úroveň rozvi- rozvinutosti těchto zemí. Proč ten graf ke konci eh, má klesavou tendenci? Eh, to je kvůli tomu, že je potřeba udržovat novou infrastrukturu a to sebou přináší své náklady, pak jsou zde náklady na odpisy a tak dále a tak podobně, ale celkově vzato investicí do politiky soudržnosti můžete skutečně posunout úroveň rozvinutosti některých členských států na zcela nové hodnoty. Tak, Teď se dostávám k závěrům, jak vidíme situaci my. Situace členských států, které se připojily po roce 2004, tyto státy jsou jednoznačně hlavními příjemci strukturálních a kohezních fondů. Finanční prostředky, které v těchto fondech jsou, představují významný příspěvek pro tyto státy, a to zejména podíváte-li se na čísla per capita. Pak, je zde skutečně pozitivní dopad na další rozvoj EU13. Dochází k určitému spillover efektu i v zemích EU15, což je velice důležité, ale tyto efekty se postupně snižují tím, jak se otevírají obchodní vztahy EU celkově vzato. Tolik tedy stručně, tolik eh, tedy stručně z mé strany. Děkuji vám. Okay. Uh, thank you, uh... <clears throat> Pane Nizler? Eh, já nejsem Frau Gressler, jak jste se asi povšimli. Já musela na chviličku odejít, ale vrátí se. A já budu eh, mezi tím předsedat. Děkuji panu Nizlerovi za tuto perspektivu ze strany Evropské komise. Bylo to zajímavé. Následující prezentace budou zase představovat postoje některých, z některých členských států států, jako první Polsko, myslím, že máme tři řečníky z Polska, to tedy ta samá osoba, Jiří Droc, eh, bývalý velvyslanec a teď vede v, eh, tedy působí v obchodní komoře a na stálem zastoupení eh, Polské, Polska u Evropské unie. Jsme zvědaví na váš příspěvek o polské perspektivě. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mě přizvali na toto zasedání. Dovolte mi říci pár slov na téma dneš, dnešního dne. A pokud um, mohu, tak budu hovořit polsky. Chtěl jsem využít této příležitosti k tomu, abych u příležitosti dnešního veřejní, veřejného slyšení se s vámi podělil o některé informace. To znamená fakta o přínosech, které získaly polské firmy a podniky ze své účasti na eh, Evropském fondu pro regionální rozvoj využívání tedy prostředků z tohoto zdroje. A také řeknu něco na téma toho, proč se evropské fondy ne, někdy v některých případech neimplementují a jaké existují překážky a bariéry financování projektů v Polsku. Poté bych si dovolil říct něco o e, účasti zahraničních e, subjektů, zahraničních e, firm, které jsou aktivní v Polsku a které rovněž využívají tyto evropské fondy. A pak řeknu něco o zakázkách, kterých už jsme se dnes dotkli. Mezi rokem 2007 až 2013 e- Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond a Eh, fond eh, soudržnosti ještě dlouho před vstupem Polska do eh, Evropské unie tedy využívalo jiných fondů, a to předstupních fondů, a poté po vstupu do Evropské unie pak mělo přístup ke všem evropským fondům. Polsko vynakládá momentálně asi 4 miliardy zlotých měsíčně Ehm, z těchto evropských fondů jsme největšími příjemci z fondu soudržnosti. Polsko až zatím do, do, do posud obdržel 20 všech prostředků vyčleněných pro všechny členské státy, aspoň v tomto fondu, v fondu soudržnosti. Je to zejména v rámci operačních programů, Eh, také jsou tu environmentální program a regionální programy. Dále program pro regionální rozvoj je zdrojem, který se snaží o snížení eh, rozdílu mezi regiony, což je dobře známo. V Polsku e RDF pomáhá podnikání rozvíjení investic, strukturálních investic, rozvoji cestovního ruchu, kultura, kulturním investicím, rozvoji informačních technologií a mezinárodní spolupráce. A příjemci těch prostředků jsou převážně podniky, nevládní organizace, vlády, místní a regionální eh, vlády, a výzkumné ústavy. Mezi lety 2007 až 2013 se byly z RDF financováno 16 regionálních programů, program pro rozvoj východního Polska, program technického rozvoje, program technické spolupráce, infrastrukturní program a program inovativní ekonomiky. Nebudu teď uvádět podrobná čísla, protože ty máte k dispozici. Tato čísla ukazují, kolik peněz bylo v Polsku vynaloženo. Ale eh, 14. června, tedy před měsícem, tak eh, do tohoto data bylo zpracováno přes 301 tisíc žádostí o evropské a národní fondy, což představuje 613 milionů eur. Díky těmto financím na rozvoji podnikání, vznikly nové služby, produkty a nová pracovní místa. Konkurenceschopnost eh, stoupá, stejně eh, tak jako inovace. Zvýšila se znalostní eh, základna firm, byly založeny nové firmy, prosadily se nové myšlenky, vznikly nové inovace podporující služby, infrastruktura firmy byly schopny konsolidovat své pozice na trhu, došlo ke zlepšení v oblasti produktů a služeb a zlepšila se i spolupráce s výzkumnými ústavy. Kdybych to měl schrnout, tedy odpověď jsme si na otázku, kdo byli hlavní eh, příjemci této pomoci. Firmy, protože ti byli přímý, přímými příjemci třeba operačního programu pro inovativní ekonomiku. Ale jsou to také nepřímí příjemci, protože prostředky šly místním samozprávám a pak firmám prostřednictvím infrastrukturních investic. Je těžké poukázat na jeden sektor, který měl eh, z toho největší přínos. Jistě byly tu firmy z farmaceutického sektoru, zemědělského sektoru, technického sektoru a informačních technologií. Také firmy často prováděly eh, výzkum a vývoj z, těm, z těchto peněz. V některých případech to byla jediná dostupná eh, podpora na inovace. A momentálně pracujeme na projektu, který hledá specifická řešení, která napomáhají rozvoji projektu inovativního charakteru, včetně například eh, eh, daňových eh, tedy projektů, které umožňují daňové výhody, daňové pobídky. Došlo ke zlepšení životních podmínek všech obyvatelů v těchto regionech prostřednictvím zbudování infrastruktur, silnic, nebo čističek odpadních vod, potrubí a tak podobně. Obyvá se řada neobvyklých situací. Například nová průmyslová centra v okolí eh, transport, transportních eh, přepravních uzlů a v uplynulých několika letech vznikly tři průmyslové zóny. A došlo k obrovskému navýšení prostředku Samozřejmě, že investoři potřebují eh, mít někoho, s kým mohou spolupracovat. Program na rozvoj východního Polska byl opravdu významný z hlediska regionálního fondu. Pomohl snížit rozdíly mezi různými polskými regiony. Nové silnice, železnice, školy, to všechno představovalo určitou mobilizaci těchto regionů pobídku k, často i k vytváření nových podniků. Jaké existují překážky spolufinancování projektů? Jsou to bariéry, na které nás firmy upozornili v řadě různých studií, třeba obchodní komory. Chci rozdělit eh, svůj projev do několika částí. Jednak bariéry, které nejsou přímo relevantní pro evropské fondy, protože ty také existují. Respekt, respektive existují eh, bariéry implementace. To je případ, kdy jsou třeba žádosti příliš komplikované, příliš velká byrokracie, je těžké pochopit, jaké granty jsou k dispozici. 34% respondentů řeklo, že tohle je právě jeden z důvodů, proč nevyužívali evropské fondy. Dále, chybějící absence programů pro potřeby dané firmy, 24 firm uvedlo toto jako důvod a pak eh, nedostatek důvěry to je klasický důvod, nedostatek znalostí o e, žadatelském procesu, o tom, jak se přihlásit o ty peníze, bylo opět přes 20% respondentů a pak 10% firm uvedlo, že buď nepotřebují finance, anebo že nemají čas na to o ně požádat. S tím se nedá nic dělat. Pokud jde tedy o tyto o bariéry těch projektů financovaných z evropských peněz, tak první bariéra je bariéra financovací, to znamená, že je nutné nejprve mít nějaké vlastní finance, vlastní prostředky, než eh, se můžeme ucházet o podporu, což pro malé a střední podniky může být problém. Některé z těchto firm mají totiž omezený kapitál, omezené finanční možnosti. Dále, přístupnost půjček, úvěru. V případě, že platby nedorazí včas v průběhu implementace, to je další překážka. Pak právní překážky, nedostatek jistoty, změny polských zákonů, eh, různá interpretace evropské legislativy, změny eh, prováděcích pravidel. Dále eh, komplikace související s problematikou podpory, komplikované pokyny pro provádění těch projektů. To slovo komplikované tady opakuje vícekrát ve své prezentaci, když hovořím o bariérách, komplikované postupy v udělování veřejných zakázek, logistické překážky, byrokracie, nadměrné dokumentační požadavky, kdy se chce příliš mnoho osvědčení, vysvětlení a podobně. Následuje skutečnost, že te, ten, ta žádost je časově náročný proces a s ním souvisí příliš časté monitorování implementace projektu. A pak se dostáváme k informačním bariérám, nedostatek, nedostatek kapacity při eh, schromažďování a zpracování hmm. informací. To má určitě dopad na malé a střední firmy. Nedostatečný přístup k jednoznačným informacím o to, jak lze finance získat. Dále něco o přínosech, které lze získat firmami se zahraničními vlastníky, které však působí v Polsku. Řada zástupců těchto firm a institucí, jako je Národní obchodní komora, upozorňuji na to, že vládní podpora je jedním z, jednou z nejlepších pobídek k investování v zemi, jako je Polsko. taková podpora může činit až pětinu. Ehm, hodnoty eh, celkové, celkové investičního cíle těchto firm. Polsko je také členem Evropské unie, takže možná, že to, tohle není negativní jev, ale někteří investoři kteří se rozhodli v Polsku investovat, investovali s plným vědomím toho, že pro ně bude snadnější získat tak přístup k evropským financím v Polsku než jinde. To sice pomáhá ekonomickému rozvoji v Polsku, ale Kdyby to překročilo těch 20%, pak eh, firmy vlastně s polským vlastnictvím by mohly eh, tímto jenom trpět. Poslední téma, kterého chci dotknout, se dotknout, jsou veřejné zakázky, což jsem už zmínil, což zmínil tady pan Čarnecký. je, je pravda, že zahraniční firmy, které se uchází o veřejné zakázky, častěji e, tyto zakázky dostávají než firmy polské. Zvláště tedy, když to srovnáme s tím, kolik zakázek eh, získají polské firmy, které se ucházejí o zakázky v jiných zemích. Polsko by mělo samozřejmě potírat protekcionismus, ale možné, že k něčemu takovému trochu dochází. Dále volba subdodavatelů. to je často určeno tím, odkud ten subdodavatel pochází, čili není to dáno tak kvalitou, ale tím, odkud je. A to má pak dopady na daňového poplatníka, který za eh, tyto zakázky platí. Existuje taková instituce, která se nazývá Business Center Club a ti eh, uvádí, že jeden z důvodů, proč polské firmy nezískávají eh, tolik zakázek, je, že polští zadavatele, polští kteří se zaměřují na pol, polský trh a nemyslí si, že by mohli zvítězit v zahraničních zakázkách. Nedůvěřují si. A teď se dostáváme do nového ob, finančního období, nové finanční perspektivy. Možná na závěr si dovolím být optimistický. Polské firmy se rychle učí, a doufejme, že v novém financovacím období se již eh, poučí a budou eh, tudíž mít větší slovo i na dalších trzích Evropské, Evropské unie, ať už jde o úspěšně získané zakázky nebo lepší schopnost využívat evropské fondy. Jak víme, v příštím období 2014 až 2020 bude k dispozici ještě víc, více prostředků, takže to je pro Polsko opravdu velká výzva, jak tyto prostředky efektivně využít. Obchodní komora je té institucí, která podporuje právě polské firmy eh, v přičelení těmto výzvám. Děkuji za tento příspěvek, za tuto perspektivu z Polska. A další řečnice je paní Vital Jos z Maďarska, a je státní tajemnice, působí v kabinetu premiéra Maďarska, zabývá se rozvojovou politikou. Takže vám předávám slovo. Mr. President, eh, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretném vážené dámy a pánové. Já budu hovořit maďarsky při představení své zprávy. Chci srdečně poděkovat za pozvání na toto slyšení. Tento, rád, tento rok je pro nás zvláště důležitý nejenom pro Maďarsko, ale pro všechny členské státy. Jedno, jedno rozvojové období končí, začíná nové. My jsme připraveni, vyzbrojeni. Naše vláda je pevně rozhodnutá, že rok 2015 eh, skončí tak, že vyčerpáme všechny prostředky, které jsme dostali. Ten úkol je proveditelný, není jednoduchý. Je nutné nyní se zmínit o některých maďarských faktech. Po volbách roku 2010 jsme převzali velmi těžkopadný systém v rozvojové politice. Ta minulá vláda udělala mnoho chyb při alokaci těch podpůrných prostředků eh, nebylo správně alokováno. Takže měli jsme zde sedmileté období, to znamená, byla tady stanovena pravidla pro využití těchto prostředků. Bylo to tedy období sedmi let a my jsme nemohli toto změnit rychle. Roku 2010 se změnila vláda. Nicméně, co se týče využívání těchto prostředků, my jsme nemohli podniknout žádné změny. Rámec na rok 2007 až 2013, tak v tomto rámci jsme už polovičku víceméně alokovali a pak bylo rozhodnutí urychlit tuto alokaci. Bohužel Maďarsko přišlo o mnoho finančních prostředků a neměli jsme dostatek eh, času, abychom naplánovali využití na několik let. Takže byly tady protiklady a problémy a eh, komise hm, tyto protiklady také sformulovala. Bylo nutné udělat změny. 1. února 2014 eh, ministerství předseda má koordinační úlohu a také operační programy byly rozděleny mezi příslušná ministerstva až do konce roku 2015 jsme měli asi 120 výběrových řízení a asi 450 eh, podpůrných prostředků pro projekty. Asi 30 miliard eur bylo tedy smluvně zakotveno. Ty první programy se týkaly hospodářského rozvoje, také rozvoje energetiky, regionálního rozvoje a rozvoje dopravní soustavy. Asi polovička těchto prostředků byla určena pro dopravu a životní prostředí. Výrazné částky byly také investovány do zaměstnanosti, výzkumu, zdravotnictví, vzdělávání. A co se týče rozvoje dopravních infrastruktur, tady jsme měli asi 1400 projektů, kde byly uzavřeny kontrakty, asi 10 miliard euro celkem. V rámci tohoto rozvoje jsme stanovili určité priority. To znamená silniční doprava, železnice, veřejná doprava a také cyklistika. To byly priority, které byly zvláště rozvíjeny. Co se týče železničního rozvoje, tak celkem bylo rozvinuto připojeno 230 kilometrů. To byly nové koleje, nové modernizované sítě železnicích. Co se týče cyklistiky, 855 kilometrů. To byly další trasy, které jsme vybudovali. Dále budování také metra v Budapešti bylo důležité. Nové trasy, které byly otevřeny, k tomu patří také veřejná doprava. Rozvíjeli jsme také eh, autobusovou dopravu a silniční dopravu. 527 kilometrů nových silnic bylo vybudováno a tisíc bylo jaksi zmodernizováno. Co se týče eh, oblasti humání, tak zdali jsme se zlepšit situaci zaměstnanosti, přijali jsme odpovídající a vzdělávací iniciativy a snažili jsme odstranit segregaci romských eh, školáků, chtěli jsme uplatňovat rovnocenost šancí a snažili jsme se zlepšit kvalitu v této oblasti. Důležité bylo také posílit sociální inkluzi v těch znevýhodněných regionech a také jsme se snažili postupovat proti segregaci v jednotlivých komunitách. Důležité bylo také zachovat kvalitní zdravotní systém a rozvíjet lidské zdroje v této oblasti. Máme 521 škol, asi 20 univerzit bylo modernizováno a v oblasti zdravotnictví jsme se snažili zmodernizovat pečovatelské sítě, také nemocnice. Důležité bylo také rozvíjet dovednosti u lidí, kteří se ucházeli o zaměstnání. Dále bylo důležité také podpořit trvale udržitelné energie, eh, eh, energetickou účinnost, dále ochranu kvality vody a životní zdroje. Také jsme se zabývali otázkou kanalizace. Podařilo se nám zajistit, že asi milion lidí bylo také preventivně chráněno před záplavami a asi 8 milionů lidí je zásobováno kvalitní pitnou vodou. Také jsme podporovali rozvoj a vývoj, podporovali jsme rozvoj malých a středních podniků a také informace a komunikace. To vše přispělo k tomu, že maďarské hospodářství se opírá o rozvoj nových technologií. 29 tisíc malých a středních podniků získalo podporu, to je eh, několik stovek tisíců pracovních příležitostí. Jednu miliardu jsme, eh, se, jsme investovali do cestivního ruchu a 0,6 miliard to byla podpora, kterou eh, jsme také určili na zlepšování infrastruktury v cestovním ruchu takže měli jsme asi 23 tisíc různých projektů. Co se týče příjemců, projekty komunálních orgánů dostali asi 50 eh, milionů eur a díky tomto období mezi rokem 2007 a 2013 jsme mohli jaksi obnovit a zmodernizovat dálnice, nemocnice a mohli jsme zajistit lepší kvalitu života. Když projíždíte naší zemí, tak si všimnete eh, nově zainvestovaných projektů. Eh, máme projekty, které už byly uzavřeny nebo které ještě probíhají a všechny tyto projekty přispívaly k zlepšení kvality života. Dámy a pánové, prostředky Evropské unie generují také růst přes hranice. A tyto pozitivní dopady jsou pozitivní. A je pravda, že mnoho finančních prostředků se zpětně vrací k netoplácům. My jsme například měli 70 tisíc smluv projektů, 10 tisíc z toho byli dodavatelé zahraničních podniků a 6 tisíc projektů byly eh, také projekty, které byly podporovány v zahraničí. 30 miliard eur se týkaly projektů kde asi tak v polovici najdeme eh, stoprocentní majitele, dodavatele ze zahraničí. Hmm, toto není jenom problém eh, participace zahraničních podniků na plnění těch jednotlivých projektů, ale je důležité se podívat také na čísla 24 miliard eur, to znamená 15 všech účtů, si ponechali dodavatelé, kde majiteli byly eh, zahraniční subjekty. A když se podíváme na eh, proplácení těchto prostředků, tak zjistíme, že je tady vysoký podíl zahraničních subjektů, zvláště v rámci velkých eh, projektů infrastruktur, to znamená oblasti dopravy, životního prostředí a takzvané e-governmentu. Mezi podniky, které mají zahraniční daňové číslo, eh, tam to probíhá tak, že eh, jsme zjistili, že je to asi 18 zahraničních subjektů a na druhém místě pak jsou projekty z hlediska dopravy. Takže kdo jsou tito zahraniční subjekty? Většinou pocházejí z 15 EU, rakouské firmy, pak následují francouzi a pak německé podniky. Tento obraz je ještě výraznější, když se podíváme výlučně na velké projekty. Měli jsme 55 velkých projektů v tom období 2007 a 2013. 45 z těchto projektů již mm, měli pozitivní e, závěr, e, částka 8 miliard eur. A tyto projekty se týkaly dopravy, životního prostředí a zdravotnictví. podíl zahraničních podniků na těch velkých eh, projektech představuje asi 54 A opět dominují rakouské, francouzské a německé firmy v oblasti budování silnic, například eh, firma Siemens při budování metra. Můžeme z toho tedy vyvodit závěr, že zde bylo mnoho zahraničních firm, které profitovaly z těchto evropských prostředků. V období 2007 až 2013 24,9 miliard eur byly dány k dispozici Maďarsku, ale přibližně 2 miliardy v létě 2012 nemohly být využity a proto vláda se rozhodla urychlit výplatu těchto prostředků. To se podařilo během jednoho roku. Během jednoho roku bylo možné zaúčtovat navýšení o 25 z hlediska výplaty těchto evropských prostředků. Takže naše cíle jsou realistické, chceme 100% absorpční procento. Když porovnáme tuto situaci se sousedními státy, tak můžeme konstatovat, že se nám eh, podařilo využít všechny tyto disponibilní zdroje prvním pololetí tohoto roku se nám podařilo jak si naplnit tento úkol a budeme se snažit o to, aby i v dalším půl roku jsme mohli vyčerpat tyto prostředky. Zatím se nám to podařilo z 25% a přibližně dvě třetiny všech prostředků již natekly do našeho státu. Takže je možné, že Maďarsko bude prvním členským státem, který dosáhne stoprocentního jaksi absorčního procenta. Všechny členské státy by se měly snažit o toto stoprocentní odčerpání ku prospěchu podniků. Ty závazky by měly být eh, vysoké nad 100 A my jsme se tedy rozhodli velice správně. U některých eh, projektů se však přesto nepodařilo dokončit eh, tyto operace. Hmm, ten eh, průměr regionální je 105 a na úrovni celého Maďarska je to 112 Zbývá nám ještě několik eh, měsíců do eh, konce tohoto finančního období. Jednotlivé podniky a také státní orgány mají za povinnost nyní proplatit prostředky dodavatelům. Vláda Mm, se domnívá, že u některých projektů je dobré jak si zastavit tyto projekty. E, je to proto, že je nutné zabránit ztrátám. Jsou to projekty, které jsou velmi spožděné. Byl vytvořen seznam těchto e, projektů, kde mm, bylo vyhlášeno zastavení těchto projektů, protože představují e, riziko. chceme eh, vyčerpat všechny disponibilní prostředky a proto musíme postupovat tímto způsobem. Dámy a pánové, čelíme velkým výzvám a nejdůležitějším cílem maďarské rozvojové politiky je zajistit hospodářskou nezávislost a generování nových pracovních příležitostí. Realizovali jsme několik pozitivních změn a Hlavním cílem je vytvořit nové pracovní příležitosti a podporovat investice a optimálně využívat těchto evropských prostředků a zajistit pracovní příležitosti. Děkuji. Okay, uh, thank you, Mrs. Děkuji vám, paní Vitalioš, za to, že jste nám vysvětlila ty výhody fondu EU pro Maďarsko ale také výhody, které tyto fondy přináší společnostem mimo Maďarsko. To bylo, myslím, velice užitečné. Jsme trošku v předstihu ku podivu. Máme téměř 30 minut na diskusi, takže pak, když se kolegové chtějí na něco zeptat, teď je ta pravá chvíle. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům a panu Černeckému za odvedenou práci. Hovoříme i o, li o míře absorpce fondů EU v členských státech EU. Měli bychom jednoznačně hovořit také o administrativní zátěži, byrokracii a nebo goldplatingu v některých členských státech. Někde to je tak, že eh, místní firmy, ale dokonce i místní úřady raději používají půjčky z bank spíš než fondy EU kvůli byrokracii. V důsledku toho, jak se různí pravidla pro veřejné zakázky v členských státech, je ve většině členských států asi nejpravděpodobnější, že veřejnou zakázku vyhraje místní firma, jen proto, že z mnoha hledisek není vůbec jednoduché pro zahraniční společnost fungovat na stejné úrovni. Což je v rozporu s jedním z hlavních pravidel EU, tedy konkurenceschopnost. Možná bychom tedy měli začít přemýšlet o nějakých standardizovaných postupech v oblasti veřejných zakázek, stejné podmínky, stejný časový rámec, stejné procedury pro vytvoření nových firm, protože ku podivu ve většině případů zahraniční firmy raději založí úplně novou společnost, která má sídlo v tom daném členském státu, kde se ucházejí o mm, tu veřejnou zakázku, jenom proto, že to je daleko jednodušší než se do toho tendru přihlásit jako firma ze zahraničí. To totiž způsobuje spoustu problémů. Vím, že máme pracovní skupinu na vysoké úrovni, eh, kterou oznámil komisař Krecu eh, pro boj s eh, byrokrací, ale ty první výsledky, abych tak řekl, předpokládáme někdy na rok 2018. Jsem přesvědčen, že musíme reagovat daleko rychleji a to ještě před koncem programovacího období, tak abychom mohli navýšit míru absorpce fondů EU ve všech členských státech. Děkuji ještě jednou všem řečníkům a panu Čarneckému. Myslím si, že toto téma bude do budoucna velmi aktuální. A jako ve většině případů e, v minulosti potřebujeme standardní procedury, společný přístup, potřebujeme naprostou spolupráci v oblasti soudržnosti a v neposlední řadě potřebujeme méně byrokracie, co se týká pohledu na politiku soudržnosti v EU. Děkuji. Děkuji. Další kolegové se chtějí na něco zeptat? Není tomu tak. Pokud ne, dám slovo našim třem řečníkům. Možná bych tady ještě nejprve navázal jedním stručným bodem eh, k panu Drodžovi. To, co jste zmínil vy, ty stížnosti firem, mně připadá, že většina těch stížností by se dala vyřešit na úrovni členského státu. Jste zmínil komplexnost, eh, kolega tady zmínil gold plating, což je často problém. Také jste řekl, že nemáme žádné vhodné fondy Eh, které by firmy mohly žádat o čerpání, nevím, možná by mm, bylo dobré, aby členské státy takovéto fondy vytvořily. Rovněž jste řekl, že není dostatek znalostí o tom, jaké fondy jsou k dispozici. Opět i zde členské státy a regiony by mohly daleko lépe propagovat možnosti různého, různých druhů financování. Takže má otázka zkrátka je, eh, souhlasil, by, souhlasil byste s tím, že členské státy a regiony jsou také zodpovědné za toto a že by mohly usnadnit firmám život, když se tyto přihlašují do veřejných zakázek. Takže prosím eh, o vaši reakci. V Polsce eh, institucí eh, rządową. Vláda vládní instituce zodpovědná za evropské fondy v Polsku, to je převážně Ministerstvo pro infrastrukturu a rozvoj a Ministerstvo hospodářství, které zodpovídá za část těchto fondů. um, <clears throat> mají odbor, který se zabývá právě projekty na podporu malých a středních firm. Zatím se udělalo hodně v polské státní zprávě, ale myslím, že se dá udělat ještě hodně. obchodní komora často hovoří o nutnosti omezení eh, administrativní zátěže. v rámci činnosti vlády, v rámci státní zprávy. A také v zájmu toho, aby informace o přístupu eh, k mm, evropským fondům byly dostupnější. Proto máme Business Center Club, proto máme obchodní komoru a další asociace, další e, podobné instituce. Na jedné straně mohou pomáhat firmám hledat optimální řešení pro využití evropských fondů, Na druhou stranu můžeme tak upozornit vládu a parlament na otázky související s implementací evropské legislativy v Polsku. Takže já zcela souhlasím s předsedou, který položil tuto otázku. Nechci prodlužovat svou odpověď, ale existuje ještě hodně práce na národní úrovni. Tedy pokud je o zjednodušování postupů. Je to však proveditelné s pomocí Evropské komise a evropských institucí. Myslím, že sami to přes noc nezvládneme. Děkuji vám. Chce se vyjádřit i paní kolegyně z Maďarska. Děkuji. Co se týče otázky eh, veřejných zakázek, tak eh, k tomu bych se chtěla vyjádřit následovně. U nás v Maďarsku to neprobíhá takto přímo podle toho, co řekl právě pan poslanec. To znamená, že by vyhrávali spíše domácí podniky. Jak to vypadá u nás například ve stavebnictví? To už jsem uvedla ve své eh, zprávě. Podíl maďarských podniků je pod 50 takže je to méně než je účast zahraničních firm. My eh, podporujeme jednotné postupy u výběrového řízení, také jsme eh, přijali nové zákony které příští rok vstoupí v platnost. A já vycházím z toho, že tyto nové zákony umožní větší transparentnost při zadávání veřejných zakázek. Existuje také veřejná konzultace v tomto ohledu a my se stále radíme s Evropskou komisí v této oblasti takže myslíme, že to bude zjednodušeno pro podniky. Dovolíte-li, abych eh, připojil pár slov ke svým kolegům. Jak eh, tedy Korina Krecu, paní komisařka, vytvořila eh, skupinu na vysoké úrovni pro zjednodušování a bude existovat také expertní výbor jenž začne v brzké době zasedat. A pokud jde o výsledky, tak ty nejenom, že by měly být, měli bychom však mít také výstupy z této expertní skupiny již dříve než koncem um, tohoto celého období Další téma, které tu zaznělo a které je tématem, se jim se potýkají různé správní orgány, to je uplatňování eh, pravidel pro udělování veřejných zakázek. Tato pravidla nepochází pouze z Evropské unie, jsou odvozená z mezinárodních norem dohodnutých Mm, v rámci VTO, a které platí tedy v rám globálně. Kolega z Polska nám jistě může říct o zkušenostech firm, které nejsou z Evropské unie, kteří se však, které se však účastnili na nabídkových řízení vyhlášených polskými správními orgány, nejenom v Polsku. Máme několik zemí, kde, se, kde k tomu došlo. A víme, že některé z těchto eh, firm tak to rovněž eh, nabylo určitých zkušeností, abych to řekl diplomaticky. My víme jistě to známo v tomto výboru, že když hovoříme o chybovosti, tak chybovost při udělování veřejných zakázek, když to vezmeme souhrně, jsou hlavním, vůbec hlavním zdrojem chyb v... <clears throat> Takže to, jak jsme se dívali na ten problém ze strany komise, je, že je potřeba investovat do té kapacity členských států, chápat a aplikovat tato pravidla správným způsobem. A možná víte, že spolu s příslušnými službami komise DG Regio investovalo masivně do školení zaměstnanců právě v zájmu vysvětlení těchto pravidel. Myslím, že je to však velice jednoduchá záležitost, pokud si přejeme zjednodušení. Vždy existuje možnost se o té záležitosti bavit, ale neměli bychom eh, jaksi eh, ignorovat tu skutečnost, že veřejné zakázky mohou být eh, východiskem korupce, tím počátečním bodem vzniku korupce a dalších eh, podobných problémů, takže to musíme brát vážně. Děkuji. Mají další kolegové nějaké další otázky k tomuto panelu? Nikoliv. Tím myslím, že jsme dospěli ke konci tohoto panelu. Já vám děkuji za příspěvky, za odpovědi. A můžeme přečíst, eh, přejít k další části tohoto slyšení. Vidíte, že máme, jsme 15 minut uh, napřed a můžeme pokračovat dál a přejít rovnou k dalšímu panelu. To je pohled akademické obce. Robert Ackerman. Já vidím, že PowerPointová prezentace už je připravena, kde vás máme. Takže vám dám slovo, umožním vám přednes vaši prezentaci a pak bude čas na dotazy. Thank you very much. Um, well, we... Děkuji vám mnohokrát. My jsme byli požádáni o něco velmi konkrétního, tedy o kvantitativní analýzu na základě dostupných dat, eh, primárně eh, Standards Electronic Daily, neboli TED, z členských států za roky 2012 až 2014. Pardon, byli jsme požádáni o rozmezí 2017 až 2014, ale v prezentaci máme období 2012 až 2014, říká řečník. E, to rozmezí je omezeno, protože dat je mnoho a e, musí se významně zpracovat a neměli jsme na to dost času, takže máte k dispozici tady data, která již byla zpracována skupinou s názvem OpenTED, A jsou to data zkrátka za léta 2012 až 2015, nicméně my jsme z toho využili pouze ty tři úplné roky, jak vidíte na snímku. Dovolte mi říct pár věcí o těch datech jako takových. Setkali jsme se s celou řadou nekonzistentností nebo anomálií, chcete-li, eh, v rámci dat TED a jsme přesvědčeni, že se to týká podkladných dat TED, nikoliv e, těch dat zpracovávaných přímo pro tyto účely TED. Identifikovali jsme 114 tisíc plus minus záznamů o smlouvách za toto období 2012 až 2014. Zhruba u 6 tisíců těchto záznamů není uvedena země, toho operátoru eh, kontraktu, což samozřejmě komplikuje analýzu přeshraničních kontraktů. U zhruba 10 000, 10 000 záznamů nemáme zadanou hodnotu eh, té eh, zakázky jako takové a u 5 000 záznamů je nějaká nejasnost, co se týká té částky jako takové. To znamená, že jsme de facto museli ignorovat zhruba 15 tisíc 15 tisíc záznamů jsou zahrnuty v tom počtu, ale nikoli v té analýze. Dále je to mix kontraktů, kromě tedy těch minimálních prahových hodnot, které se samozřejmě liší podle toho, jaký druh zakázky to je a podle toho, jaký úřad eh, tu zakázku vypisuje. Není proto tak úplně snadné eliminovat všechny kontrakty, které jsou pod tou prahovou hodnotou pro zveřejňování. Samozřejmě i v této oblasti jsou velmi výrazné rozdíly zemi od země, i co se týče počtu eh, těch kontraktů pod tou prahovou hodnotou, které se přesto dostanou do databáze TED. Další velice signifikantní bod, který ovšem tedy neovlivňuje naši prezentaci tolik, tedy názvy kontraktujících eh, orgánů a firem nejsou konzistentní. To znamená, velice často chceme-li zkoumat, kolik nějaký konkrétní úřad vypsal zakázek nebo kolik jednotlivé firmy získaly zakázek, je složité, protože, jak říkám, jejich názvy nejsou uváděny konzistentně. Takže, jdeme k té analýze jako takové. Identifikovali jsme zhruba 114 tisíc zakázek, zahrnujících práce v rozsahu 116 miliard euro. Většina z toho, jak vidíte, byla vypsána státy EU 13. Zjistili jsme, že zhruba 90 té hodnoty zakázek se dávají, dává operátorům ve stejné zemi, jako tedy ten vypisující orgán. Samozřejmě z té analýzy nevíme, kolik těch peněz eh, se ve finále dostane do jiné země tím, že se jedná, já nevím, o nějaké ceřiné společnosti nebo subdodavatelské řetězce nebo obchodní řetězce, ale vidíme, že eh, většina eh, je pak zadána do EU 15, do zemí EU 15 s jednou nebo dvěma výjimkami. Eh, na to jsme se zaměřili a zjistili jsme, že v případě Nizozemska a Švédska jsou to skutečně velké zakázky. Tedy, pardon, velké přeshraniční zakázky v těchto zemích, což mohlo ovlivnit data za tyto roky. No a to znamená, že zhruba 10% té částky tady na tom snímku je pak zadáno přeshraničně. Tak. Z analýzy se ukázala jedna zajímavá věc. A to, že množství peněz, eh, které členské státy EU 13 dávají firmám z EU15, je zhruba 178 krát vyšší než objem kontraktu druhým směrem, to znamená z EU15 do EU13. Takže pokud se přidržíme k tomuto rozdělení států, tak hlavní dodavatele přeshraniční, a když říkám dodavatele, neříkám, nemyslím pouze dodavatele materiálu, myslím eh, tím operátory přeshraničních eh, kontraktů, je jasné, že hlavní dodavatele jsou státy EU 15. Ti představují zhruba 70 hodnoty všech přeshraničních kontaktů. A vidíme také, že jiné země mimo EU anebo kandidátské státy představují zhruba 13 hodnoty eh, celkových kontraktů zadaných přeshraničně. Takže celkově vzato těch eh, největších deset dodavatelských států, co se týká hodnoty, jsou Itálie, Španělsko, Německo, Rakousko a Česká republika. A vidíme několik států na tomto snímku, které jsem zmiňoval na předchozím snímku, které jsou mimo EU Jižní Korea, Švýcarsko. A na tom pravém grafu vidíte USA, ale Itálie a Španělsko představují eh, velice významný podíl přeshraničních kontraktů společně. Německem, Rakouskem a Českou republikou. Spojené království, co se týká čísel, je druhý největší dodavatel, ale neobjevuje se na tom grafu, co se týká hodnoty dodaných smluv, což znamená, že eh, Velká Británie dodává poměrně velké množství zakázek s malou hodnotou. Provedli jsme si jednoduchou analýzu, eh, co se týká služeb, dodávek a pracovních smluv a tady vidíme, že největší přeshraniční segment jsou skutečně odvedené práce, manuální práce, to znamená 64% hodnoty veškerých přeshraničních kontraktů. Nevíme však, kolik z těchto peněz se buď vrací do té země, kde eh, ta zakázka byla zadána, anebo tam zůstane, protože je to pak v rámci subdodavatelství zadáno někomu dalšímu v rámci dané země. Takže to je jistě oblast, která by si zasloužila další, další analýzu. Možná je až přes příliš jednoduché říci, že 64% těchto finančních prostředků jde do nějakého jiného státu. Co se týká kategorii CPV, opět vidíte, že stavební práce je největší kategorie, e, dopravní vybavení a související produkty jsou druhé největší a společně tyto dvě skupiny představují obrovskou většinu e, těch finančních prostředků, které jsou zadávány přeshraničně. Tak, Tady to je pohled na přeshraniční zakázky udělené explicitně EU 13. Polsko, Rumunsko a Slovensko představují dohromady velkou většinu přeshraničně zadaných zakázek a Polsko přitom představuje naprosto největší počet jednotlivých zakázek udělených přeshraničně. co se týká eh, největších zemí z dodavatelského hlediska do EU13. Opět vidíte Itálii, Španělsko, Německo, Českou republiku a Rakousko. A vidíte zde opět Jižní Koreu a Švýcarsko, eh, co se tedy týká opět té hodnoty. A poměrně podobný obrázek vidíme eh, v oblasti počtu přeshraničně zadaných zakázek. Německo e, představuje skutečně daleko, zdaleka největšího zadavatele kontraktu přeshraničních e, operátorů. Podíváme-li se konkrétně e, tady v tomto případě na Polsko, opět vidíme velice podobný obrázek, jako jsme viděli na předchozích snímcích. Japonsko tam Eh, se tam objevuje v těch deseti největších dodavatelích, ale jinak je to v podstatě úplně to samé. No a eh, to je v podstatě souhrn naší prozatímní analýzy. Eh, na závěr bych snad mohl ještě říci, že zhruba 90% peněz které byly zadány v zakázkách mezi lety 2012 a 2014. Eh, ještě jednu věc jsem zapomněl zmínit. Toto se vyloženě týká fondů, které zahrnují i fondy EU. Znamená, 90% z těchto peněz bylo zadáno za ty tři roky operátorům ve stejné zemi jako zadávací orgány a ten druhý bod, který je zde zásadní, je to, že co se týká přeshraničního zadávání zakázek, daleko více se zadává z EU 13 dodavatelům z EU 15 než naopak. Vypracovali jsme i pár doporučení. V podstatě dvě. Jedno se týká toho celého přímého nebo nepřímého přeshraničního zadávání zakázek. To je asi oblast, která by si zasloužila další analýzu, jak co se týče objemu peněz, které jsou zadány v rámci zakázky uvnitř státu, se dostane mimo ten stát a jak a kolik peněz zadaných zahraničním operátorům v té zemi naopak zůstává anebo se do ní vrací. Nezapomeňte, že eh, tyto, tyto druhy eh, zakázek představují největší objem eh, přeshraničních zakázek, tedy stavební práce, ale nezapomeňte, že tady je velmi časté subdodavatelství. Další otázka, která vykrystalizovala z naší analýzy, nebyla sice formální součástí analýzy, o kterou jsme byli požádáni, ale ukázala se, v rámci té analýzy skonstatovali jsme, že co se týče zakázek zadaných institucemi EU, zhruba 35 těchto zakázek, eh, co se týká hodnoty, končí v rukou belgických společností. A myslíme si, že zde máme obdobnou, obdobnou otázku nepřímého subdodavatelství, což by mohlo být také předmětem dosti zajímavé další analýzy. Tak to je v podstatě vše z mé strany a děkuji vám za pozornost. Dobře, děkuji vám, pane Ackermané. Eh, všímám si, že všichni kolegové sedí jeden za druhým, nevím, jestli se chcete schovat nebo co, ale každopádně teď máte možnost zeptat se pana Ackermana na otázky, které třeba možná máte. No a když dovolíte, tak já rovnou začnu. Samozřejmě vy jste měli konkrétní mandát co do toho, co jste měli zkoumat a já jsem tak trochu doufal, že nám odpovíte nebo nám dáte důvody pro to, proč některé členské státy dávají více přeshraničních zakázek než jiné. Vy jste nám ukázal ten snímek, tam bylo vidět, eh, které eh, členské státy zadávají víc zakázek, bylo tam Polsko, ale já jsem doufal, že budeme mít odpověď, proč tomu tak je. Nevím, jestli jste se zaměřovali třeba na pravidla veřejných zakázek, která mohou eh, stěžovat zahraničním společnostem účastnit se na zakázkách, nevím. Zkoumali jste něco takového? To by asi bylo to nejzajímavější na té vaší prezentaci. No, to je nepochybně něco, co eh, jsme si všimli, eh, co jsme konstatovali jako určitou otázku, která je předmětem našeho zájmu. Ale bohužel nám chyběl čas této analýze. Ten eh, celkový dostupný čas, který jsme měli před tímto slyšením, k tomu nestačil. My jsme také souhlasili s, s tím, že je možnost na tom ještě případně dál pracovat a zohlednit další zpětnou vazbu k té zprávě. Ale souhlasím, máte pravdu, že to je zajímavé a stálo by eh, za to se tím dále zabývat. Děkuji. Já si kladu právě otázku, co s těmi poznatky uděláme. Možná je to myšleno tak, eh, že by se lidem mělo říkat, že tyto peníze jdou do zahraničí, ale to je propojená ekonomika, takže tady jsou otevřené hranice, takže eh, to tomu odpovídá. Já mám otázku ohledně top suppliers. To je ta desítka top. Tam je Itálie z hlediska hodnot, potom Španělsko, Německo a Česko. kont byl eh, v bývalé Jugoslavské republice Makedonie a tam jsme položili tuto otázku, bylo to před mnoha lety. A ptali jsme se, jestli to budou také dodavatelé tedy Makedonie tehdy, eh, jak si to byla hlavně Itálie, která vyráběla zemědělské stroje a byla na tom velice dobře. Víme, o jaké produkty se jedná? Co se tam dodává v podstatě? Tady si můžeme položit otázku, zda je to nápomocno vybudování vlastní ekonomiky. To je důležitá otázka. Co se tam dodává? To je tedy první otázka, pokud máte nějaké poznatky k této věci. A druhá otázka. Co se týče Polska, tak eh, to je velmi zajímavé, protože Eh, je zajímavé, že tam je Německo nejenom z hlediska plateb, ale i z hlediska hodnotového. Je tam potom Španělsko, Itálie, Chorvatsko. Eh, co tady víme o dodávkách do Polska? Děkuji. Um, ano, rychlý, nebo to rychlý přehled některých záležitostí, které kterých zešly tyto data. Zmíním na Španělsko a Itálie. Tam to byly zejména pracovní e, smlouvy, eh, na práci ve smyslu, že to nejsou služby. Ähm, äh, äh, Moje rodiče jsou velmi staří a ti mm, diskutují s dámami z Polska. Äh, ty dámy říkají, jak je obtížné získat práci. Tam děti jsou tři, teda jedny jsou v Nizozemsku, pak jsou některé v Polsku tyto děti těchto dám a ty nemají práci, takže s těmi pracovními smlouvami je to eh, dosti zvláštní věc, bylo by dobré vědět víc o tom. Takže když už hovořím o tom polském příkladu, tak eh, já si myslím, že Poláci jsou nejmobilnějším národem v Evropě. Už dříve tomu tak bylo. Eh, ti byli stále na cestách a za prací. Ta čísla jsou zajímavá ale nejsou dostatečně propojena a nevíme, jaká je vypovídací hodnota. Dá se o tom říci něco více? To znamená naopak, jaká mobilita tady vznikla a e, jakou ekonomickou přidanou hodnotu má tato mobilita. Já nevím, jestli ta otázka vám už byla položena, nebo máte k tomu nějaké poznatky, které by pro nás mohly být relevantní. Děkuji. Um, Pokud jde o ten druhý bod, týkající se přidané hodnoty, tak tam můžeme jít možná, ještě jsme mohli jít nad rámec toho, co jsme udělali v této studii. Nemohu to udělat teď, protože tady to nemám e, tady přímo k dispozici, ale ta data tam jsou. Můžeme to samozřejmě analyzovat i různými jinými způsoby a když ehm, vidíme nějakou opravdu zajímavou hodnotu v tom skrnujícím eh, grafu, tak můžeme jít hlouběji eh, do toho pozadí tedy a rozpracovat to dál. Například, co stojí za těmi italskými eh, a španělskými smlouvami a nebo jakýmikoliv jinými. Děkuji, pane Ackerman. Váš výzkum byl samozřejmě omezen z hlediska své působnosti, z hlediska rozsahu, ale bylo by dobré, kdybyste mohli ještě podrobněji analyzovat některá ta čísla a pak nám eh, dát eh, ty výsledky k dispozici. Nevím, jestli za to dostanete zaplaceno, ale kdybyste mohl, tak bychom byli vděční. Tento výbor by rozhodně byl vděčný, kdybychom o kdybychom tom od vás mohli Eh, v budoucnosti dostat. A nyní na závěr pan Čarnecký, eh, pan zpravodaj má slovo. Na závěr. Já vám děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem eh, zúčastněným řečníkům opravdu velmi podnětné veřejné slyšení. Dovolte mi říci, že ekonomika je i o emocích a o psychologii, není to jenom o rozvahách. Já jsem sám svědkem toho, jak v roce 1997 konzervativci ve Spojeném království utrpěli největší porážku v průběhu 20. století, navzdory tomu, že vláda Johna eh, Majora měla eh, velmi dobré ekonomické výsledky. Ale k té porážce došlo proto, že veřejnost navzdory tomu, že věděla o těch pozitivních výsledcích, měla prostě pocit, že je čas na změnu. Dostali jsme k dispozici tedy čísla, z kterých vyplývá, že všechno eh, vypadá úplně ideálně a že podnikatelé eh, v Polsku a eh, v Maďarsku takže dostali všechny tyto prostředky. Já nevím, jestli, e, myslím, že to byl pan Novakov, který říkal, že jsou to často firmy z té původní patnáctky, čili z, jaksi ze staré eh, Evropské unie, které často dostanou ty veřejné zakázky, a které pak vytv- nebo které vytváří veřejné společnosti eh, v zemích tři, nové třináctky, když narazí e, doma na e, administrativní bariéry. A tyto pobočky, tyto ceřinné společnosti pak eh, vyhrají zakázky oproti eh, společnostem místním. Myslím, že tady vidíme reálný problém, neboť existuje jednoznačný pocit, že eh, distribuce financí Evropské unie není úplně spravedlivá paní předsedkyně říkal, že máme jednotný trh a firmy z nových a starých zemí mají stejné příležitosti. Ale ono je to tak trochu ano, ale. Místní firmy z chudších evropských států nám říkají, že to nefunguje úplně spravedlivě. Vyslechli jsme, že naše má země je příjemcem um, značné finanční pomoci, ale když se podíváte na ty částky na hlavu, tak pak jsme někde úplně ve spodu eh, žebříčku ve srovnání s dalšími evropskými státy, protože jsme velký stát, 38 milionů obyvatel, No a kromě Slovenska a Estonska dostává, dostávají všichni per capita více. A to myslím, že je upozornění, jež stojí za zmínku. Dnešní diskuze byla opravdu velmi zajímavá. Pan Drost, Drost je skutečně diplomatem, který formuluje velice opatrně, když hovoří o problémech, jimž firmy čelí. Ale to, co nám řekl, bylo zajímavé. Také to, co řekla paní Vitalio z Maďarska. A pan Nisler. Já chci poděkovat i paní předsedkyni za její podporu při zorganizování tohoto slyšení, protože o takovýchto nelehkých otázkách je potřeba debatovat a díky vaší podpoře k tomu došlo. Takže vám děkuji, paní předsedkyně, a chci poděkovat i všem ostatním, kdo si vzali slovo v průběhu celé této rozpravy, tohoto slyšení, které bylo velmi nezbytné. Ano, já chci poděkovat i eh, zpravodaji za tento poslední příspěvek. Děkuji všem řečníkům za to, že jste se dostavili, že jste zodpověděli, zodpověděli dotazy. Jedna věc, která se mi tím potvrdila, je, že nejenom hlavní příjemci strukturálních fondů mají prospěch, ale i ti, eh, kdo eh, přispívají, ty přispěvatelské státy si to často neuvědomují, protože to má, má pozitivní dopad na jejich firmy, které pak nepřímo mohou mít e, přínos ze strukturálních fondů, když působí v těch e, zemích, které dostávají strukturální fondy, třeba firmy ze Spojeného království. E, zajímavé téma, dobrá diskuze. Škoda, že tu nebylo víc kolegů, protože to bylo velmi zajímavé. Takže děkuji, že jste se dostavili. like to wish you very nice holidays. A přejeme všem krásné léto a hezky strávenou dovolenou.